Okay, friends, we are not that many uh, here. Není nás tu zase tak mnoho, ale mám za to, že eh, další kolegové se dostaví. Takže začneme jednání, můžeme schválit eh, návrh pořadu jednáním, můžeme. Všechny jazyky máme k dispozici, kromě kromě malštiny. A chci ještě zmínit, že Vila Ternes, naše eh, místo předsedkyně za ALDE, eh, pozvala skupinu 52 návštěvníků, mezi nimi i poslance dánského parlamentu, kteří se eh, zúčastní tohoto zasedání ovšem později v průběhu dne. Ještě vám chci říci, že je tu odložení hlasování o nedeklarované práci um, a dále práce o ustavení platformy pro, pro mládež e, a tedy nedeklarovanou práci. To se mělo konat 24. března, ale je to odloženo na žádost e, zpravodajství nových zpravodajů a to na 7. května. Chci rovněž zmínit ještě další záležitost a to, že se konal tripartitní sociální summit 19. března. My jsme tam byli zastoupeni a je to vůbec poprvé, kdy Evropský parlament byl přizván, aby se zúčastnil tohoto eh, sociálního summitu. To vnímáme jako pozitivní známku, pozitivní vývoj. Možná, Agnes, že k tomu eh, řeknete pár slov. Ano, a mohu, mohu nizozemským. Tak to bude pro mě nejsnažší. Takže, skutečně eh, minulý týden se, konalo, se konal ten eh, tripartitní dialog. Pan Tusk, pan Juncker, pan Dombrovskis a další zástupci evropských institucí tam byli. Zaměstnavatele, zaměstnanci, sociální partneři ze zemí, které budou přebírat eh, předsednictví po Lotyšsku. Dalo by se říct, že to bylo tedy, eh, že to byl sociální dialog na vysoké úrovni, na témata, o kterých se pak jednalo na samotném summitu. Čili jednalo se samozřejmě o investičním programu, sociální partneři zdůraznili význam veřejných investic, ale také zájmy malých a středních podniků. Samozřejmě mezi zaměstnavateli a zaměstnanci panovaly odlišné názory na TTIP. Různé e, strany zdůrazňovaly různá témata. Třeba náklady na patenty. Bylo jedno z témat, které zaznělo. Dopady digitalizace ekonomiky, dopady na trh práce tedy. A zaměstnavatele zaměstnanci tady žádali o důstojné pracovní příležitosti s důstojnými platovými podmínkami, sociální dumping byl probíran. A já samozřejmě jsem byla jako pozorovatel, nemohla jsem eh, si brát slovo, což bylo pro mě poněkud neobvyklé, ale alespoň jsme tam byli zastoupeni. K tomu se váže několik eh, připomínek. Jednak tedy um, ten celkově ten význam připisovaný sociálnímu dialogu a ochota jednat s oběma stranami. Není náhodou, že před asi 14 dny organizovalo velké téma na téma sociálního Eh, dialogu, které mělo znamenat jakési obnovy, oživení, eh, znovu nastartování eh, našeho sociálního modelu. A v tom dialogu, no, on to nebyl úplně dialog, bylo to, byla to spíš prohlášení různých stran, výměna prohlášení mezi, mezi stranami. Což myslím úplně nestačí, myslím, že by bylo žádoucí eh, na takovém zasedání udělat víc, než jenom číst prohlášení. Marian Thyssen eh, řekla, že nyní tady skutečně Evropský parlament eh, tu zastoupen je a určitě bude zastoupen i příště. Děkuji, Agnes. A tím pádem můžeme přejít k třetímu bodu, což je schválení zápisu s 26. ledna 29. Dále tu máme bod číslo 4 a to je účinnost eh, zdrojů a eh, přesun eh, ke, směrem ke kruhové ekonomice. Dám um, slovo paní zpravodajce Ticianě Begin. Děkuji vám paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, co to je tedy ta kruhová ekonomika? Oficiální definice říká, že je to systém, v němž všechny jednotlivé aktivity jsou zorganizovány tak, že eh, odpad eh, v jedné části se stává zdrojovou surovinou v jiné. To znamená, odpad se stává eh, zpátky zdrojem, který je potom vstupním materiálem pro průmysl. Je to způsob organizace zdrojů. Produkujeme miliony tun odpadů, nesmírné množství materiálu, který je nezužitkován, což kromě toho ještě poškozuje životní prostředí. Co to tady je kruhová eh, ekonomika? Je to určitá naděje. Naděje, že lidstvu se eh, podaří zachovat eh, životní úroveň a snižovat negativní dopady na životní prostředí. Existuje velké množství um, akademické literatury, která říká, že je to možné. Není to jenom nějaká lichá naděje. Musíme to implementovat. Měli bychom být eh, příkladem pro zbytek světa, měli bychom být schopni ukázat, že kruhová ekonomika nejenom, že může fungovat, může nám pomoci žít lepší, lepší život, ale může také zvýšit eh, prosperitu a vytvářet místa. To také doporučuji v tomto stanovisku, čili doporučuji ten přesun k této ekonomice. Vznikne tak mili, vzniknou tak miliony pracovních míst. Zajistíme tím, že náš růst bude inkluzivní, udržitelný a ve prospěch malých a středních podniků, které jsou páteří naší ekonomiky. Naše stávající hospodářství vychází z um, využívání surovin. A kruhová ekonomika znamená lepší lidské, větší lidské vstupy. Proto je škoda, že eh, tato legislativa týkající se kruhové ekonomiky byla stažena. Výzkum ukazuje, že vzniknou eh, pracovní místa decentralizovaným způsobem, to znamená eh, tam, kde jsou nutná, nikoliv nezbytně jen v nejbohatších zemích. Tento model je spravedlivější, je to také přímý příspěvek eh, k cílům soudržnosti a mohlo by to eh, omezit nerovnosti. Ta vzniklá pracovní místa budou zejména kvalifikovaná místa, což jsou přesně ta místa, která nám, o eh, které jsme přišli v průběhu krize. Proto bychom se měli obrátit na státy i na Evropskou unii, aby podpořila Eh, tento eh, model hospodářství, měly by eh, vzniknout daňové pobídky na úrovni třeba DPH, která by se měla přizpůsobit um, ehm, sniž, nižšímu um, nižší produkci odpadu a vy, znovu využití odpadu. Um, obnovitelné energie by neměly podrobeny, být podrobeny daním. Protože se eh, tu skýtá tolik příležitostí k vytváření pracovních míst, jak říkám, potřebujeme nějaké daňové pobídky, aby se tato ekonomika rozběhla. Takže toto to, to jsou argumenty, které já podporuji. Jsem přesvědčena, že budeme vést dobrý dialog se stínovými zpravodaji a již se těším na to, co k tomu uh, budete chtít říci. Děkuji. John Lavrile uh, eh, zpravodaj za EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně. Omlouvám se za spoždění, měl jsem trochu problém, jak si s, s, s, s zajištěním přístupu. Takže je tu pár podrobností, budu řeknu to stručně. Tento návrh mi vyhovuje a nemohu než podpořit to, co bylo řečeno ohledně výhodnosti kruhové ekonomiky z hlediska růstu, pracovních příležitostí a rozvoje. Chci v průběhu týdne předložit eh, několik eh, klíčových pozměňovacích návrhů EPP, které by měly zapracovat do textu dvě důležité dimenze, které považujeme za důležité. Ehm, jednak je to dimenze územní, která myslím, že je obzvlášť potřeba zdůraznit. Jistě, že je tu tedy důležitá role tohoto rozvoje na místní, regionální úrovni, takže je důležité, abychom tento systém nastartovali všude, abychom vycházeli zejména z malých a středních podniků. Eh, jinak eh, by bylo dobré, aby eh, to bylo méně politické a polemické, pokud o právo komise právo iniciativy vytvářet legislativu k eh, této eh, věci. Uvědomme si, že všechno se to odehrává v rámci zjednodušování práce a zlepšování práce komise. A já tudíž eh, chci povzbudit příslušného komisaře, aby konstruktivním způsobem upřednostňoval Eh, tento rozvoj i jinak než pouze legislativními přístupy. Eh, pan Pavel za SAD, děkuji vám, já chci poblahopřát eh, paní zpravodajice Begin k této zprávě a souhlasím, že je to tedy velice významná otázka. Existují studie, které prokazují potenciál Eh, kruhové ekonomiky, vytvářet nová pracovní eh, místa, eh, nejvhodnější podmínky a mohou vést v podstatě k vytváření míst pro každého šestého mladého člověka v Evropské unii. Musíme věnovat velkou pozornost zejména regionům, které mohou být negativně postiženy tím přechodem ke kruhové ekonomice, například eh, lidem, kteří není jsou eh, v těžebním průmyslu. Dále no, jsou tu jsou nutné mechanismy solidarity, které povedou k přeškolení lidí a také různé daňové pobídky. Jedna důležitá věc je, aby eh, tedy transformace byla efektivní a abychom měli jasný proaktivní systém řízení této transformace. Eh, musíme rozvinout eh, specifické eh, doznalosti a dovednosti, musíme podporovat ekoinovaci a tím i rozvoj a inovace. Dále mám dvě otázky na paní Begin. Můžete nám říct více podrobností ohledně pozměňovacího návrhu 4, a takzvaných decentralizovaných eh, pracovních míst, které může tato kruhová ekonomika vytvářet a dále, jaké eh, dopady může mít na kohezní cíle. Takže pro mě to ještě nebylo úplně jasné, možná by to bylo eh, možno rozvést. Dále, šest, to je pozměňovací návrh týkající se kvalifikací, na to jsem se rovněž chtěl zeptat. Děkuji. Děkuji Helga Stevens, která tu není ale za EKR bude hovořit paní McIntyre. Děkuji, paní předsedkyně. E, takže za e, Helga, Helgu Stevens si poděkovat navrhovatelce za toto stanovisko. Helga má za to, že představuje dobrý základ k dalším diskuzím. Flandry, což je e, tedy region, který je Eh, má jeden z, jeden z nejlepších výkonů v Evropské unii, pokud jde eh, o určité prvky kruhové ekonomiky a zvládání odpadů a pan Demesmaker, který je stínový zpravodaj pro kruhovou ekonomiku v Envy, nedávno zorganizoval návštěvu eh, v Lámska, včetně návštěvy některých podniků přímo v terénu, například umikor to je velice dobrá ilustrace těch diskuzí, které tady vedeme. Firma Umicor transfo- se transformovala z těžební um, firmy eh, ve firmu spíše recyklační, který, která se zabývá rafinací eh, vzácných kovů. A jsou i různé další velmi pozitivní příklady, které ukazují, že je možné eh, přejít k celkové transformaci, ke změně paradigmatu. Cirkulární ekonomika, kruhová ekonomika má eh, stěžení roli při podpoře růstu a konkurenceschopnosti a může hrát eh, stěžení roli při reindustrializaci Evropy. A teď jde o to, jak budeme moci na pomoci této transformaci a přispět k situaci, z níž eh, budou mít všichni prospěch. Helga chce zúraznit také to, že když hovoříme o potenciálu tvorby pracovních míst kruhovou ekonomikou, měli bychom to vnímat ze širší perspektivy a zohlednit přitom následující ohledy. Při tom přesunu ke kruhové ekonomice vznikají nové příležitosti, ale v některých případech to eh, povede k tomu, že stávající formy zaměstnanosti budou pouze nahrazeny jinými. Například eh, přesun eh, spálení a skládek k recyklaci. A my se zaměřujeme na, zejména na potenciál vytváření pracovních míst a Helga chce zdůraznit také roli výboru Envy v této otázce, pokud jde o materiály, které se používají, eh, které by měly být dále ozeleněny například v sektoru stavebnictví nebo fosilních paliv. Může to také vést k tomu, že některá pracovní místa budou zcela odstraněna bez přímé náhrady, a nebo kde stávající místa budou transformována tím, jak se změní jednotlivé eh, profily a soubory dovedností. Takže musíme si zjednat jasno, o co vlastně jde, jestli jde o opravdu nová pracovní místa, anebo jen přesun mezi sektory. Abychom maximalizovali potenciál a kompenzovali ztráty v tzv. tradičních sektorech, hm, Helga se domnívá, že bychom měli zajistit, aby stávající eh, pracovní síla dostala příležitost osvojit si nové dovednosti, které jsou potřeba zelené ekonomice, aby neexistoval nesoulad mezi těmi dovednostmi. Proto je tak důležité přeškolení. Měli bychom také eh, se zabývat možnostmi lepšího, lepšího informování a pokynu, kariérních pokynů, eh, pokud jde o dovednosti v této nové ekonomice. A Helga Stevens se domnívá, že bychom měli se vyjádřit specifičtěji a přímo odkázat na čísla která se uvádí v tom stanovisku, a to zejména, když hovoříme o potenciálu tvorby pracovních míst. A konečně, že musíme zajistit, aby veškeré vzniklé náklady pro podniky byly, byly zdůvodnitelné očekávanými dopady a měli bychom se snažit zabránit nadměrné zátěži e, nesené podniky, aby všechny tyto firmy mohly růst, inovovat a vytvářet místa, včetně nových zelených míst. Eh, Helga se těší na spolupráci s paní navrhovatelkou a s dalšími stínovými zpravodaji. Renate Weber from the Elder Group. Thank you, Madam Chair. I'd like to thank Renate Weber. Eh, já bych ráda poděkovala eh, za návrh této zprávy. Děkuji paní zpravodajce, my naprosto souhlasíme Eh, obavami ohledně rozhodnutí výboru stáhnout tento balíček a já se těším na diskuzi s prvním vicepředsedou komise Francem Timmermansem dnes odpoledne, kdy zřejmě budeme moci položit konkrétnější otázky ohledně záměrů Evropské komise v téhle oblasti. Taky souhlasíme s tím, co říkala zpravodajka o tom, že potřebujeme mít kruhové hospodářství, i s ohledem na to, kolik pracovních příležitostí se tak vytvoří. Zelená pracovní místa možná, Eh, budou znamenat eh, konec některých jiných typů pracovních příležitostí, ale tomu můžeme, na, eh, můžeme tuto situaci řešit také tím, že lidi, kteří takto přijdou o práci, přeškolíme, poskytneme jim různé možnosti vzdělávání. Ale tady je právě potřeba, abychom jasně definovali, jaká konkrétní opatření potřebujeme. tak je velmi pravděpodobné, že ohledně odstavce 8 toho návrhu předložíme pozměňovací návrh týkající se toho návrhu diferenciace DPH v členských státech, tak, aby to bylo co nejúčinnější. Jinak ale eh, tohleto stanovisko plně podporujeme a těšíme se na dobré pracovní vztahy No, také se těšíme na spolupráci s výborem Envy při eh, přijetí toho, této zprávy. Děkuji. <coughs> Pan Silikiotis z eh, skupiny GUE. Eh, Děkuji. Bych rád poděkoval zpravodajce za skvělou práci, kterou odvedla. Na skupině KUE velmi dobře chápeme význam kruhové ekonomiky nejenom pro životní prostředí, ale také pro vytváření pracovních příležitostí. Je ale důležité, aby tyto pracovní příležitosti byly eh, jisté a eh, důstojné. Není možné, aby kruhová ekonomika jakmile, jak, jakýmkoliv způsobem znamenala útok na pracovní podmínky pracovníků a jejich mzdy. Nesmíme také zapomínat na jakékoliv destruktivní eh, dopady eh, opatření, která eh, vnutila ku příkladu Řecku trojka, takováto opatření škrtů ehm, vedla k podkopání sociálního státu. My si tedy myslíme, že strategie pro kruhové hospodářství si musí stanovit ehm, státy, které byly nejvíce ovlivněny negativně škrty a musí si stanovit určité cíle. To znamená zajistit rozvoj a sociální soudržnost. Také nesmíme zapomínat na práva pracovníků, důstojné pracovní podmínky, které je potřeba zajistit pro všechny pracovníky. A toho můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud eh, budeme mít i udržitelný typ spotřeby. My v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrh ehm, a jinak budeme samozřejmě k dispozici zpravodajce, eh, co se týče toho konkrétního textu, který předložíme. Těšíme se také na budoucí spolupráci. Děkuji. Tama Smecrič se skupiny zelených. Ne, ze zelených tady nikdo není. paní Lambert, dobrá Tamáš, je na misi, která se zaměřuje na sledování voleb, takže já to vezmu za něj. Pro nás jsou důležité hned ty první odstavce, protože pokud člověk nepochopí to nasměrování, pak to celé přestane dávat smysl. My předložíme pár takových malých pozměňovacích návrhů, Eh, chceme jednak říci, že tady nejde jenom o to, jak znovu využít odpad a jak z toho udělat zdroj, ale vůbec se chceme zaměřit na účinnost zdrojů, využívání zdrojů eh, to je eh, důležitá oblast také eh, z, hlediska výzkumu a vývoje. Teď se eh, vyvíjí celá řada zajímavých řešení, takže tímhleto směrem se vydáme, co se týče našich pozměňovacích návrhů, ale v zásadě můžeme podpořit, co tam stojí. Děkuji. Přeje si vyjádřit se k tomu komise. Prosím, paní Popel z DG Envy, prosím. Děkuji. My vítáme návrhy výboru, které zdůrazňují potenciál vytvoření pracovních příležitostí v kruhové ekonomice. Také eh, souhlasíme s tím, že je potřeba podpořit daná odvětví v tranzici. potřebujeme najít partnery, abychom eh, postoupili ku předu a také se musíme zaměřit na rozvoj dovedností. Komise Eh, pracuje na novém návrhu kruhového hospodářství. Předpokládáme tedy, že předložíme akční plán a revidovaný návrh o eh, využívání odpadu. Předpokládáme, že toto vše předložíme v druhé části roku 2015. Navíc k tomu, na čem už jsme tedy začali pracovat minulý rok, Eh, potřebujeme také tedy pomoc Evropského parlamentu, tak abychom se eh, na to mohli vrhnout už v eh, létě, to znamená, bylo by dobré, kdybychom měli tu zprávu k dispozici v létě, tak abychom mohli začít pracovat na té druhé části, o které jsem hovořila už hned na začátku na podzim. Nám tedy zejména jde o lepší odpadové hospodářství, tak aby se dosáhlo cílů kruhového hospodářství, Eh, také je pro nás velmi důležitý růst a vytváření pracovních příležitostí. Zaměříme se také na design výrobků a usnadnění eh, vytváření trhu pro recyklované výrobky. Takže takový bude ten akční plán, který eh, se pokusí zaměřit na místa, která jsme si identifikovali, kde existují určité problémy. Takže e, ještě v rámci e, této komise předložíme tento návrh. E, kromě toho komise předpokládá také veřejnou konzultaci ohledně tohoto akčního plánu a sice v, od května do července tohoto roku. Děkuji. K harmonogramu. Termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 31 března v poledne, hlasování na výboru EMPL 28. května, hlasování na plenárce někdy v červenci. A nyní nastal čas pro hlasování. Hlasování bude velmi krátké. Máte prosím všichni eh, své hlasovací karty? Takže návrh zprávy ohledně rozhodnutí Rady pro eh, ustanovení eh, svých výboru, takže tady jsme stáhli eh, bod odůvodnění 2. Máme tady ale ústní pozměňovací návrh pana Weigla, zvážit eh, sociální a hospodářský dopad, takže o tom budeme hlasovat. Zatím to není elektronicky. Yes, you want an electronic vote. Přejete si elektronicky, dobrá. Yeah. We'll take it by show of hands. Uh, Takže kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Yes. Původní text, pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže hl- budeme hlasovat o návrhu zprávy v pozměněné podobě. Kdo je pro? E, zahajuji elektronické hlasování, prosím. Končím elektronické hlasování. 42 hlasovalo pro, takže schváleno. E, teď e, celý návrh legislativního usnesení. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 43 pro, schváleno. Uh, the draft council decision establishing the social protection committee uh, and Nyní rozhodnutí o zřízení výboru pro sociální ochranu a zrušení rozhodnutí. Eh, takže eh, pozměňovací návrh jedna, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. Překontrolujeme si to elektronicky, je to k bodu odůvodnění 3. Končím. Elektronické hlasování schváleno. 25 ku 21. Eh, bod odůvodnění 7, kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2, ten odpadá. Pozměňovací eh, návrh 3 byl stažen, takže hlasujeme o návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno. Nyní návrh doporučení o návrhu rozhodnutí Rady, které autorizují členské státy s tom, aby se přidružili k umluvě eh, Mezinárodní námořní organizace o normách eh, na rybářských plavidlech. Nejprve hlasujeme o návrhu doporučení jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Tolik eh, tedy k hlasování. A nyní přecházíme k bodu 8 na našem pořadu jednání. To je první výměna názorů eh, o zprávě Madame Morin Chartier o změně nařízení o Evropském sociálním fondu, tak, aby bylo možné navýšit počáteční předběžné platby, vyplácené na operační programy, podporované z iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Dávám slovo madam Šachti. Prosím, máte slovo. Merci, madame. Děkuji vám. Paní předsedkyně, děkuji za tento stručný úvod. Na začátku této první výměny názorů eh, vám chci vysvětlit naší metodu práce, ale kromě toho chci také poděkovat všem stínovým zpravodajům jednotlivých politických skupin. S nimiž jsme eh, koordinovali velmi významným způsobem. Vzhledem eh, k významu tohoto Eh, tématu. Se zdálo, že nejlepší je, jak byl způsob, tedy se zdálo, že bude sdílet stejnou formaci mezi jednotlivými politickými skupinami a proto jsme se rozhodli schromážit všechny stínové zpravodaje tak, abychom mohli všichni společně naslouchat, diskutovat i s komisí, i s radou ohledně tohoto návrhu zprávy. Takže o co vlastně jde? Jde o modifikaci předběžného eh, možného financování ze strany Evropské komise jednotlivých projektů, které spadají eh, do iniciativy eh, pracovních míst pro mladé. A protože existuje obrovské zmetení mezi zárukou pro mladé a iniciativou pracovních příležitostí pro mladé, tak tato iniciativa pro zaměstnání mladých představuje jednu ze součástí politiky Evropského sociálního fondu. Představuje to asi 6 miliard eur, jež jsou vyhraženy posílení podpory, kterou můžeme eh, eh, dát, nabídnout na podporu mladých lidí v těch regionech, kde nezaměstnanost mladých představuje procento 20 eh, tedy procent mladých ve věku 15 až 25 let. Tudíž tady jde o regiony, které jsou nejvíc um, postižené, které mají nejvíc potíží kde je eh, obrovské procento lidí, kteří nejsou, schopni se, eh, nejsou schopni se zařadit znovu do pracovního procesu. V některých případech, v některých regionech to může být dokonce až 50 či 60 čili daleko na tu hranici 20 procent. Operační eh, programy týkající se iniciativy pro zaměstnání mladých má eh, tedy strop 1%, ale samozřejmě a teď hovořím o minulosti, mý eh, kolegové, spoluspravodajové. jasně řekli, že musím vyzdvihnout ty um, minulé iniciativy. Každopádně je to, je to eh, nedostatečné jednoprocentní prefinancování v regionech, které mají nejvíce potíží při financování operačních programů. To prostě nestačí. Tudíž Evropská komise navrhuje aby toto předběžné financování bylo zvýšeno z 1% na 30%. A já jsem eh, skutečně hrdá, že mohu představit takovýto krok, protože a právě proto to by byla jednomyslná podpora ze všech politických eh, skupin, které se mnou pracovaly na tomto tématu, protože tím přijmeme opatření zásadního charakteru. Tento posun z 1% na 30%. Hle, skutečně něco, tady máme něco užitečného a nezbytného. Vůbec eh, v tomto ohledu nevystává žádný otazník. Dále druhý bod. Nejenže toto opatření je významné, ale musí být také implementováno co nejrychleji. Protože účinnost spočívá nejenom v tom, abychom měli podporu projektu, ale také, abychom mohli tyto projekty velmi rychle implementovat. A z toho důvodu poté, co jsme to probrali s Brandel Benefej, za socialisté demokraty, s um, Janou Ženevskou za EKR, s Martinou Dlabajovou za ALDE, Terry a s Patrikem Ligarikem eh, za GUE. Všichni jsme se shodli na mimořádném postupu, abychom i my sami maximálně urychlili naší práci. A právě proto, jakožto paní spravodaj, jakožto spravodajka, jsem rozhodla se stínovými zpravodaji neměnit text komise, ale v této chvíli, ale později potom předložit dva pozměňovací návrhy k úvodním ustanovením. A to jsou návrhy, na kterých jsme se shodli a které jsme vypracovali společnými silami. Z tohoto důvodu není navržen žádný pozměňovací návrh těm, eh, k tomu navýšení eh, financování na 30%. A pokud jde o ty dva body, tak eh, tam se jasně říká, z čeho to bude, z jakého rozpočtu to bude čerpáno, tedy pro operační program. Nejsou to dodatečné prostředky, že? Jsou to eh, prostředky z řádného rozpočtu a členské státy, které 12 měsíců po vstupu stavícího nařízení v platnost nepředložili Eh, požadavky na průběžné platby. musí uhradit tedy aspoň z 50% toho před, eh, do, dodatečného prefinancování komise. Dva pozměňovací návrhy, které společně předkládáme za SAD, EKR, ALDE, Zelení a GUEM Tyto návrhy odpovídají původnímu ustanovení 3, kde říkáme, že Evropská, nebo žádáme Evropskou komisi, aby se účastnila po zajištění dodatečného financování od, po okamžiku vstupu na řízení v platnost a druhý návrh se týká úvodního ustanovení 5, kdy žádáme bezprostředně členské státy, aby se aktivovaly za účelem implementace kroků um, za boj s nezaměstnaností mladiství. A já dobře vidím, že i na ministerských úrovních, na úrovni rady, Existuje určité zmatení mezi zárukou pro mladé a touto iniciativou pro zaměstnání mladých. A je potřeba tudíž komunikovat eh, přesněji, zaměřeněji a rozhodněji, abychom přiměli členské státy k jednání. Takže já se domnívám, že kromě těchto dvou pozměňovacích návrhů budeme, nás čekají další etapy a to je diskuze v radě. Eh, oni mají přímou pozici 1. dubna a poté, co jsme eh, vyslechli eh, kolegy, tak pak už bychom mohli jednat o operačním režimu. A tímto vám děkuji za pozornost. Thank you, Děkuji, paní Morančati. A teď mm, Brando Benefáje ze skupiny uh, eh, SD. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Chtěl bych začít tím, že poděkuji zpravodajce paní Morančatě a všem stínovým zpravodajům za práci, kterou odvedli. Ehm, bylo to velmi zajímavá práce a společné úsilí a jsem si jist, že umožníme tento legislativní návrh a že ehm, povede k tomu, že to bude velmi rychlé schválení. Naše práce ovšem ukazuje hlavně ochotu tohoto parlamentu přistupovat eh, být vážným partnerem Evropské komise kdykoliv, když nám předkládají návrhy, eh, které jsou užitečné, nezbytné, jako je právě tento. Proto bych rád řekl pár slov, ehm, poděkoval Evropské komisi za to, protože přišla s tímto opatřením, které poskytne likvidní prostředky členským státům, aby okamžitě mohly nastartovat programy týkající se iniciativy pro zaměstnanost mládeže. Všechno, co může na pomoci tomu, abychom se vymanili z této noční můry nezaměstnanosti, před kterou stojí mladí lidé, všechno toto se vítá. Nezapomínejme ovšem na to, že nezaměstnanost v Evropě je obrovským problémem a nemůže být jen tak jednoduše vyřešena. Musíme eh, jít do energetických kroků, energetických kroků. Chtěl bych říct si toto. Myslím, že to je omezená intervence, ale je dobrá a ukazuje jasně přístup Evropské emis komise, eh, flexibilnější práci tam, kde to bude nejvíce nezbytné. Junckerův eh, příslip znamená, že bude více postupovat politicky, ale kdykoliv

Eh, takže eh, to nebude jen sekretariát mm, Evropské eh, rady, ale i ostatní, kteří poskytnou podporu parlamentu. Asi není ještě čas slavit, musíme nejprve vyřešit problém zaměstnanosti mládeže a myslím si, že toto opatření by mohlo být správným krokem ve správném směru. Evropský sociální fond je klíčovým nástrojem pro to, aby se mm, podpořila evropská ekonomika a brzy bychom měli začít s diskusemi o tom, jak mm, učinit tento fond ještě účinnější. Přes, přes pololetí tohoto rámce tady budeme muset se eh, věnovat tomuto bodu a vzít potaz to, že navýšení této rozpočtové položky není jen jediná možnost. Evropský sociální fond znamená investice do lidského kapitálu, značí to sociální investice, je, tady, mluví se tady o 3A. Eh, eh, to jsou všechno věci, které od Junckera očekáváme. Děkuji. Thank you. Děkuji. nevím, myslím, že tam není žádný sněvy zpravodaj z KR. Ano, paní Harkin, tam pohovoří za skupinu ALDE, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chci omluvit kolegu Martinu, která se nemohla dostavit. Jenom pár poznámek za ní. Podporuje eh, přístup eh, zpravodajky. Paní Branča tady nastínila velmi obsáhle celou situaci ve svých vlastních poznámkách. Jen dvě, tři věci za Martinu. Abychom mohli uvolnit rozpočtové limity celého programovacího období členských států, abychom mohli vzít u potaz akutní problém nezaměstnanosti mládeže a konkrétní eh, jeho podoby, je nezbytné nastínit určitá opatření tak, abychom mohli doplnit eh, nařízení EU 133 eh, z roku 2013 tím, že se navýší míra financování pro operační e, programy, to, co bylo podpořeno v roce 2015, tak aby členské státy měly prostředky, aby mohly investovat tyto prostředky, aby se dostali příjemcům a abychom byli zodpovědní také za e, programy, e, které jsou zacílené na boj proti nezaměstnanosti mládeže a také předfinancování. Jsou tady příslušné zdroje, které by měly být zaplaceny, vyplaceny v roce 2015 právě na operační programy tak abychom doplnili ještě eh, celé schéma pre, eh, předfinancování podle nařízení z roku 2013. No, tak, abychom umožnili rychlou implementaci eh, operační programu, komise eh, se zavázala k tomu, že zaplatí eh, v částku v rámci předfinancování členským státům hned poté, co řízení vstoupí v platnost. A proto si myslím, že jeden, to je jeden z pozměňovacích návrhů, který byl předložen, a to je to, o čem mluvila paní zpravodajka na začátku. A ještě závěrečná poznámka. Myslím si, že je to pozitivní krok ze strany komise, protože záruky mládeže jsou jedním z nejviditelnějších projektů projektů zacíleným na mládež, tak abychom mohli bojovat proti nezaměstnanosti a je klíčové, že učinil komise tento krok a že se pokusí zajistit to, aby eh, toto bylo implementováno a aby došlo k předfinancování ze strany členských států. A je důležité, aby právě tyto záruky pro mládež byly realizovány. Děkuji. Děkuji. Žádný stínový zpravodaj tady není za GUE. Takže přejdeme k zeleným, tady Rajke. Máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně. A také bych ráda poděkovala paní Vorášati a všem stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci, kterou jsme tady měli. A myslím, že od samého začátku naší spolupráce bylo jasné, že eh, jsme se všichni dohodli na jednom. A sice eh, peníze, které byly přiděleny, eh, ty musí oslovit, musí být věnovány mladým lidem v Evropě, kteří jsou nezaměstnáni a to, co nejdříve. A proto toto předfinancování, předběžné financování je nezbytně nutné a členské státy musí jednat, protože dosud míra výdajů byla hodně velkým zklamáním, mírně řečeno. Řekla bych, že z diskusí, které jsme vedli se stínovými zpravodaji, eh, tak bylo řečeno, že nejhorší věc, která může nastat, je, že jsme přislíbili mladým lidem, že eh, budou mít perspektivu a že se jim napomůže eh, právě iniciativou záruk pro mládež. A pak se nic nestane, peníze nedostanou a programy prostě nejsou eh, eh, implementovány. Pak by náš slib eh, byl jenom, se vytratil a myslíme si, že to je i důvod toho, proč předběžné financování je naprosto klíčové v této fázi. A po schválení tohoto eh, bychom měli vynaložit tlak z parlamentu na členské státy, stejně tak jako tlak z komise, aby tyto programy byly implementovány, protože všichni jsme si zajedno v tom, že mladí lidé musí mít perspektivu a budoucnost. Děkuji. Děkuji. Sean Simon. Děkuji, paní předsedkyně. Chci pogratulovat paní Monašati a Brandomini Frey a i ostatním eh, zpravodajům. Ehm, k tomu, že se dohodli s komisí na správném eh, kroku miliarda euro. Eh, navíc je to rychlý krok v rámci předběžného financování proti nezaměstnanosti mládeže, to je skvělé. Ale eh, není skvělé, když žijete ve Velké Británii, kde stále vláda se nemůže dohodnout na tom, jak toto vydá. 150 milionů liber finančních prostředků z EU, které by měly být vydány na to, abychom bojovali bojovali proti nezaměstnanosti mládeže ve Velké Británii i ve zbytku Evropské unie. Jak už řekla paní Morančatě, mluvila eh, tady eh, o eh, Ehm, eh, jedny z regionů, ehm, jeden z těch regionů byl ehm, můj, 43,5 eh, milionů eh, eur mělo být vydáno díky kroku Evropské unie a kolegové tady v Evropském parlamentu se dohodli také, že se vydají tyto peníze na boj proti nezaměstnanosti v Midlands, West Midlands. Ale my nedostaneme nic mm, na to, abychom se mohli postavit této nezaměstnanosti mládeže ve West Midlands, protože vláda, která je vedená Tory, Tory nechce vydat tyto peníze tímto způsobem, nechce vůbec na pomoci mladým lidem a e, nechce se pustit do e, spolupráce s Evropskou komisí. Takže mladým lidem ve West říkám, že je tu 42 milionů eur e, z Evropské unie, které jsou k dispozici, tak aby se dostali do práce a vláda naše Toriu ETA nechce připustit. Takže pomýšlejte na to v příštích týdnech. Děkuji. Děkuji. A předávám slovo Ehm, místo předsedkyně Danutě Jaškověcké. Děkuji. Eh, všichni Děkuji, všichni si uvědomujeme, jak vážná je situace eh, mladých lidí v současné době a všichni víme, jak moc tyto peníze potřebují. Ehm, delegace výboru pro eh, zaměstnanost se setkala minulý týden s dánskými kolegy a ti nám ehm, ukázali důsledky Um, um, nezaměstnanosti v Dánsku, jak to vypadalo v 90. letech a pořád ještě bojují uh, s takovým efektem, který se přelil do dalšího období. Po 20 letech um, Pořád si říkám, jak můžeme pomoci zachránit tuto mladou generaci, jak je můžeme um, uchránit před podobnými problémy. Takže si myslím, že rozhodnutí komise navýšit um, tyto předběžné platby pro členské státy um, a toto rozhodnutí jednat skutečně rychle je něco, co můžeme přivítat. Také bych chtěla poděkovat uh, zpravodajům, těmi zpravodajům, protože to je velice cenná práce, kterou jste všichni odvedli a doufám, že členské státy mm, nepřijdou s nějakými výmluvami už, mm, mm, protože že nebudou říkat, že peníze nemají, protože teď ty peníze mají. Děkuji. Děkuji, Dominik Marta. Děkuji. Já opravdu obdivuji entuziasmus paní Moran Chartier skutečně tam, kde eh, překračuje nezaměstnanost 25%, eh, tam ta podpora toho zvýšení z 1% na 30% se zdá, že je nutností. Ale myslím si, že musím se tedy eh, vyhnout některým utopickým představám, které mohou potom eh, skončit neúspěchem. Chci jenom připomenout, že přechod do zaměstnání může existovat jedině v případě, kdy eh, ta pracovní místa existují, existují. A to zvýšení eh, tohoto předfinancování nevytvoří samo o sobě pracovní místa. Neznamená to, že porostou pracovní místa jako hobby po dešti. A to vnímám jako určitou slabinu celého tohoto plánu. Pokud existuje nezaměstnanost, tak je to proto, že eh, místa zmizela. Jediným skutečným řešením je chránit naší produkci proti sociálnímu dumpingu, který existuje v celém světě a musíme mít ekonomický pro protekcionismus i na úrovni jednotlivých členských států. Děkuji. Mr. Schulze. Pan Schulze. Chtěl bych ehm, poděkovat zpravodajce a ostatním kolegům eh, za tento návrh ehm, dostat se dost rychle předu, protože z mého pohledu je to velice dobrý příklad toho, jak nejen v Evropském parlamentu, ale také v ostatních institucích v Bruselu můžeme velmi rychle jednat. Často nám bývá vytýkáno, že v případě rozhodujících otázek diskutujeme příliš dlouho a příliš se o tom mluví ale tady jsme ukázali eh, jiný příklad. Měl bych tam otázku. V podkladech, které mám k dispozici, jsem našel celou řadu dobrých aspektů, ale postrádal jsem tu jedno. Teď dáváme k dispozici peníze, nebo společně chceme dát dispozici peníze na předběžné financování eh, projektů. Eh, peníze, které se dávají k dispozici, budou dostačující pro projekty, které čekají na trhu. Je tu dostatek projektů? O jakém objemu tady teď eh, mluvíme a jaký objem můžeme pokryt tímto předběžným financováním? To je otázka, kterou bych rád ještě, na kterou bych rád slyšel odpověď. Děkuji. Thank you. Děkuji. A teď předávám slovo Evě Waldmane, která zastupuje radu. Která nám řekne pár slov. možná částečně odpoví na otázky, které tady byly položeny. Máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Nebyla jsem připravena na to, že se dnes ujmu slova, ale z pohledu rady eh, informace, které vám dnes mohu poskytnout, jsou tyto. Eh, na úrovni pracovní skupiny v radě máme dohodu, jak pokročit s touto složkou bez mm, pozměňovacích návrhů ke návrhu eh, komise, to znamená žádné pozměňovací návrhu k jednotlivým článkům nebo úvodním textům. Rada také se bude snažit uzavřít co nejdříve dohodu tak, aby tyto peníze se dostaly do jednotlivých regionů co nejdříve. A další kroky eh, z naší strany v radě budou vypadat takto zítra, 24. Eh, března, eh, jako schválí toto, tuto dohodu a pak to půjde do rady 21. dubna a tam pak budeme mít to bude takový obecný přístup ze strany rady a všichni se budeme těšit na to, že zařeme co nejrychleji dohodu i s parlamentem. Děkuji. Děkuji za tuto informaci. Předám slovo také Andrien Sukovatuševa, eh, ředitelka eh, za iniciativu pro zaměstnanost mládeže z IHS, SF. Prosím, děkuji, paní předsedkyně. Komise eh, souhlasí s politickými závazky parlamentu a rady, tak abychom pokročili rychle se schválením tohoto nařízení, protože Eh, jste jistě zaregistrovali, že eh, to byla jedna z prvních eh, iniciativ legislativních z komise, tak abychom se snažili překonat problém, který jsme identifikovali už od začátku toho nového programovacího období. A přišli jsme s návrhem, který opravdu eh, eh, způsobí změnu v členských státech, tak aby mohli rychle eh, nastartovat celou tuto, tento nástroj, který potřebujeme, který můžeme na pomoci lidem, kteří zatím nejsou v kvalifikačních programech. Chceme velmi poděkovat parlamentu a také radě za to, že hm, tak v tomto pokračujeme. Chceme postupovat rychle, chceme dosáhnout, jsou tu už některé viditelné změny, vím, že členské státy už stačaly se začaly organizovat. Neměli bychom zapomenout, že je to už druhý rok implementace eh, těchto operačních programů a aktivit s tím spojených. Některé operační programy mm, byly schváleny teprve na konci mnoho roku. Ehm, prostředky byly způsobila od 1. září 2000, eh, způsobila od 1. září 2014. Takže druhé období tohoto systému mm, eh, v členských států se rozjelo a zaznamenali jsme, také máme kontakty s jednotlivými úřady, víme, že už Eh, tady jsou různé kvalifikační programy eh, pro mládež, jsou tu eh, možnosti, jak podpořit mladé lidi individuálně, třeba různé na úsilí v oblasti, v oblasti podnikatelství, dávají se jim peníze teď a chceme na pomoci členským státem bez jakýchkoliv problémů, tak aby nenastaly velké problémy a chceme podpořit mladé lidi, kteří jsou teď v obtížné situaci, chceme jim na pomoci dostat se co nejrychleji na trh práce a do společnosti, tak aby znovu získali sebe sami důvěru. Děkuji. Děkuji. A schválení eh, výboru zaměstnanost 16. dubna. Ano, ještě závěr pár slov paní Bonačetí. A vám nesmírně děkuji, paní předsedkyně, <clears throat> za to, že mi znovu vracíte slovo Poté, co jsme vyslechli eh, všechny naše kolegy, vidím tu eh, body schodné, když se shodujeme v obsahové otázce ohledně tedy nutnosti postupovat rychle, ale také pokud jde o tuto příležitost zvýšit eh, předfinancování na 30 já v tomto děkuji komisi, děkuji Adriáně za to, že se chopila této věci s tak velkou zručností. Chci reagovat eh, na otázku kolegy Šulce, který eh, položil otázku, kterou možná máme všichni trochu v povědomí. Za těch 6 miliard stačí na projekty. Já vám řeknu, co si upřímně myslím. Já myslím, že my musíme stimulovat ty projekty. Problém dnes není tolik. Otázka eh, prostředků, kterými disponujeme globálně, ale nutnost podpořit stávající pro projekty. A když slyším kolegu si Simona třeba, když říká, kolik eh, budeme potřebovat, jaký, jaké závazky, já myslím, že je to stejné. Musí být projekty a ty projekty musí jaksi najít si své financování. Já jsem eh, připravena, drahý kolego. Vydat se do West Midlands a posunout a tlačit tam na politiky, ať už patří eh, k jakékoliv straně. A hlásat tam tuto politiku. Je to politika, která je užitečná a musí být eh, eh, implementována. Stejně jak jsme to učinili v naší pracovní skupině. Není to žádný rozdělující, rozdělující téma Naopak všechny politické směry se eh, tady schází. A jestli vám budu moci v rámci West Midlands jakkoliv pomoci, ráda to udělám, eh, když tak se na mě obraťte, neváhejte. Jinak jsem slyšela tedy, eh, naslouchám v radě a těm datům zasedání 25. Koreper 21. dubna ehm, všeobecný přístup. Každopádně eh, nic toho, co bylo dosaženo, eh, by nebylo možné, kdyby všichni eh, stínoví zpravodajové se na to nedívali úplně stejně. Jistě budeme mít... My nechceme samozřejmě, stejně jako vy, aby došlo ke spožděním a víme, jaký dopad mohou mít pozměňovací návrhy, včetně návrhu k úvodním ustanovením, ale zdá se nám na úrovni parlamentu, že ty dva pozměňovací návrhy společné jsou návrhy, které jsou velmi, velmi užitečné. Proč? Protože dobře známe, jaká je situace v členských státech. Dobře víme, že je potřeba je pobídnout, posunout, eh, zatlačit k podpoře operačních programů. Takže spolehám se, jsem k dispozici s čínovým zpravodajům, eh, raději komisi. Nedělejme si každopádně iluze. Ti mladí lidé, pro které eh, pracujeme, to nejsou lidé, kteří jsou nyní školeni vzdělávají se nebo jsou zaměstnaní. Oni potřebují pomoc. A nemůžeme si teď namlouvat, že bychom tady vytvářeli pracovní místa. To, o to tady nejde. Teď jde o to, že tady existuje veřejnost, která potřebuje určitou podporu, aby se mohla vrátit do práce. Takže vyhněme se těm špatným interpretacím Teď chci poděkovat všem kolegům. Pracovali jsme jako skutečná skupina a já hodlám tuto práci spolu s nimi dotáhnout až do zdárného konce. Opravdu velká vděčnost. Děkuji, paní předsedkyně. And thank you for all the work. Děkuji za veškerou práci, kterou odvádíte a odvedli jste jsem Když jde o výsledek této iniciativy, protože spousta lidí do toho vložila spoustu energie a úsilí a srdce. A teď je na řadě iniciativa zelené zaměstnanosti, využití potenciálu zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst. Přizvali jsme řečníky, kteří předloží krátké, přijdu s krátkými příspěvky. Zastupují Mezinárodní eh, organizaci práce, SEDAFOV, Eurofond, Business Europe a ETUC. Ale začneme ehm, s pravodajem a to je Jean Lambert eh, ze Zelených. Máte slovo slovo zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také všem, kteří se jakým spolu, jakýmkoliv způsobem podíleli na vypracování této zprávy. Také děkuji všem stínovým zpravodajům. Já jsem se tady snažila o to, abych tam jaksi hodila takové udičky lidem eh, eh, na témata, o kterých by potom eh, chtěli něco rozpracovat a rozšířit v té zprávě. Navazuje to už na tu kruhovou ekonomiku, o které jsme hovořili a bylo to součástí balíčku odcházejícího předsednictví v rámci Evropské strategie 2020 a řízení této strategie tak abychom postoupili ku předu ehm, oproti řadě iniciativ z minulosti. když pohlížíme na eh, rozměr eh, kruhové, ehm, kruhové ekonomiky, tak se potýkáme s cenami zdrojů, s ubýváním zdrojů, klimatickými změnami, sociálními problémy, se kterými se potýkáme. Um, takže nám jde také o hledání náhradních pracovních příležitostí, nových pracovních příležitostí. Takový je kontext této zprávy. Jak chceme rozvinout potenciál eh, určitých konkrétních sektorů v této oblasti? Důležité jsou malé podniky, to je samozřejmě vždy součástí této zprávy, ale také třeba akademická sféra eh, upozornila na to, že eh, zdroje ovlivňují, ovlivňují zaměstnanost pracovní příležitosti. Takže vždycky ty environmentální posuny, eh, změny jsou důležitými hráči na, na tomto poli. Takže i v rámci semestru potřebujeme využívat možnosti, které máme. Kromě toho eh, se musíme podívat také na dodavatelský řetězec, tak abychom hodně využívali obnovitelné zdroje energie. Eh, nesmíme zapomínat na způsob, jak eh, třeba se staví budovy, jakým způsobem se udržují budovy a podobně. Také Předpokládáme, že ve světě práce dojde k řadě změn. Lidé dnes dopoledne už hovořili o tom, že celá řada odvětví ehm, třeba zažije úpadek, jiné odvětví naopak se budou rozvíjet, budou v růstu. Eh, takže zásadně důležité je, jak se k tomuhle tomu postavíme, jak tohle propojíme. Hm, celkový rámec. Jaký byl celkový rámec? Od řady organizací, které nám předkládaly návrhy, jsme slyšeli, že potřebujeme koherentní, konsistentní a dlouhodobou politiku. To znamená jasné nasměrování. Ne něco, že s něčím začneme, pak toho od toho upustíme, začneme s něčím novým a podobně. Musíme být konsistentní, koherentní a musíme mít dlouhodobou vizi. To znamená, potřebujeme mít jasné cíle v rámci té strategie. Takováto koherentní politika potom poskytuje správný signál eh, investorům, ať jsou to investoři do, eh, do, do společností nebo do dovedností jako takových, které eh, potřebují. Důležitá je úroveň národní, ale také menší, ještě nižší úrovně než národní Tady jde právě o rozvoj těch dovedností. Také jsme se dívali na to, co vychází z výboru regionu a dalších, mhm. to znamená, jaké máme regionální strategie pro um, využívání této um, dimenze. Jakékoliv pobídky, které nabídneme, by měly jít všechny stejným směrem, neměly by se navzájem protiřečit. Uh, to znamená, chceme třeba nízkou produkci uhlíku, to znamená, nemůžeme investovat do něčeho, co potom vede k pravému opaku. E, komise předložila své návrhy, ale je jasné, že máme tři roviny dovedností, takové jakési, řekněme, generické. To znamená, lidé mají všeobecné chápání toho, proč je důležité využívat um, zdroje účinně, proč je důležité neznečišťovat prostředí a podobně. To je taková, e, vš, takové všeobecné povědomí o udržitelném rozvoji. Potom máme řekněme, jakési konkrétní osnovy, jak už e, mohou být třeba odvětvové, a potom také velmi konkrétní, které se zaměřují už na velmi konkrétní pracovní místa. E, už dnes dopoledne se právě hovořilo třeba o e, té výstavbě. budov. E, jak maximalizovat potenciál? Je potřeba, abychom vyvíjeli dovednosti které odpovídají potřebám v téhleté oblasti. Taky už eh, to znamená navazovat eh, v těch dovednostech na to, co už lidi umí a eh, rozvíjet tedy ten, tuto základnu. Tady samozřejmě nehovoříme jenom o lidech, kteří nově přichází na pracovní trh potřebujeme také, nesmíme zapomínat na ty, kteří už pracují, kteří už jsou v pracovním procesu, ale musí se nějakým způsobem nově rozvíjet. To znamená, je potřeba také transformovat dovednosti lidí, kteří už mají určité pracovní zkušenosti. A pak nezapomínejme také na význam podpory pro malé a střední podniky. které kolikrát nemají možnost vyškolit si všechny pracovníky, někde třeba nerozumí přesně tomu, jaké kroky potřebují, jsou potřebné k tomu, aby transformovali svůj podnik. Takže potřebují konkrétní eh, podporu, co se týče právě toho proškolení nebo vůbec jakéhosi všeobecného kontextu. Teď máme už pilotní projekt, který jsme eh, koncipovali na základě toho, co jsme slyšeli od eh, zúčastněných stran. Takže takovýto je tedy všeobecný úvod. Z mé strany eh, těším se také na to, co nám dnes řeknou naši odborníci, které jsme si pozvali, protože to určitě nám pomůže při rozvíjení těchto myšlenek. Něco ještě řeknu k harmonogramu. Vím, že eh, paní předsedkyně se k tomu určitě vyjádří, trošku jsem to tady rozšířila, ale já jsem měla opravdu pocit, že 7. května prostě britští politici zřejmě nebudou eh, tady v Bruselu, takže eh, bylo potřeba tady ten harmonogram uspůsobit. Ano, děkuji, děkuji mnohokrát. Teď si vyslechneme několik řečníků. Každý z vás bude mít k dispozici 8 minut. A já nejprve dávám slovo panu Petru Pošenovi, který je ředitelem Enterprise Department z eh, Mezinárodní organizace práce v Ženevě. Eh, dobrý den, děkuji. Mnohokrát, paní předsedkyně. Velmi nás těší, že máme příležitost eh, vyjádřit se k tomuto tématu. Náš, eh, jak náš úřad, tak celá organizace práce se zaměřuje na eh, otázku propojení environmentální oblasti a oblasti zaměstnanosti. My jsme k tomu zveřejnili tři zásadní zprávy jednu před konferencí o udržitelném rozvoji, jednu k zeleným pracovním příležitostem a potom v roce 2013 také pro mezinárodní konferenci o udržitelném rozvoji a kvalitních pracovních místech. My tedy zdůrazňujeme kvalitní pracovní místa, kvalitní pracovní podmínky Mezinárodní pracovní konference v roce 2013 už o těchto otázkách diskutovala. A v závěrech této konference, které byly jednomyslně přijaty 195 členskými státy, které eh, byly zastoupeny jak svými vládami, tak odbory, tedy měli jsme tam eh, jakýsi soubor závěrů, které definovali, jak um, umožnit takovou tu, uh, takovou tu transformaci k těm dobrým pracovním podmínkám. Takže my jsme vytvořili uh, proto takový rámec na základě těch do, doporučení a uh, takže vlastně můžeme se takhle vyjádřit právě k tomu zelenému hospodářství a tvorbě pracovních míst. Spolupracovali jsme v tomto smyslu i s komisí a také s jinými agenturami, organizacemi my si myslíme, že konvergence environmentálních a sociálních politik, o které se snaží Evropská unie, je ideální. Politická koherentnost a opatření, která jsou navrhována, jsou konsistentní a my si myslíme, že tam jsou dvě oblasti, kde by mohlo dojít ke zlepšení. To je jednak energetická účinnost. E, souhlasíme s tím, co je ve zprávě že je potřeba stanovit si velmi jasný cíl v této oblasti. A také potom ustanovení pro financování, ta jsou poměrně slabá. Eh, krize ovlivnila země mnohem více, než eh, to tam teďka stojí, takže eh, bychom potřebovali silnější popudy k investicím ještě než Junckerův plán takže bychom tam mohli dodat něco třeba také k mezinárodní spolupráci, ještě nad rámec té zprávy. Otázka financování a jak by se to mohlo napojit na Junkrův plán Eh, díky tedy využití veřejných eh, zdrojů, tak abychom eh, ještě přitáhli soukromé zdroje. To se krásně vidí třeba v stavebnictví, ve stavebním průmyslu. Tady vidíme částky veřejného, veřejných investic a potom celkových investic, to je 30 miliard a 120 miliard to mělo velmi silný dopad i na zaměstnanost. Ehm, také na, zlep, a také na zlepšení energetické účinnosti v Evropě. Jinak eh, tohle to bylo příklad z Německa. Uh, Další oblast, kde EU by mohla být konsistentnější, je nová klimatická dohoda. Jak víte, probíhají vyjednávání e, v naději, že dosáhneme jakési globální dohody, která by byla ambiciozní, závazná a e, snažíme se tady dosáhnout maximální e, úrovně oteplení, která by byla tedy 2 stupně Celsia. E, snažíme se tam také zapojit jakýsi, e, jakousi formulaci, která by do toho zapracovala i právě ty kvalitní pracovní podmínky. EU e navrhla změní, které je tady vyznačeno modře, to znamená, že všechny strany by měly zvážit ve svých klimatických politikách také kroky, které umožňují kvalitní pracovní podmínky. My trváme na tom, aby tedy EU to zapracovala do své vyjednávací pozice. Navrhujeme také, aby eh, se EU e, přidala k takové iniciativě Peru a Francie, kde volají po krocích ministrů práce a životního prostředí, kde by se tady takhle na to mohli napojit. Bylo by také dobré, kdybychom eh, tyhle snahy podpořili tím, že tu důstojnou práci také jak si zapracujeme třeba do Global Environment Facility. Jinak tu zprávu plně podporujeme a bylo by dobré, kdybychom tam eh, zapracovali znění greening of economies, to znamená jakési ozelenění hospodářství či ekonomik. Eh, také eh, chceme posílit tu ten spravedlivý přechod a ehm, potřebu dovedností také jsme se podívali na americký balíček proti ekonomické krizi z roku 2009, který e, vyústil k vytvoření asi dvou milionů pracovních příležitostí. Takže e, představa EU vytvořit tenhle ten model Fidelio, to je e, velmi dobré a mohlo by to být velmi dobrým způsobem, jak předpokládat změny a připravit se na ně. Potom máme také už jas schodu ohledně definice zelených pracovních příležitostí. To vychází z konference mm, pracovních statistiků díky této definici, ale také díky modelům nyní dobře rozumíme změnám, ke kterým dochází na pracovním trhu. Zde tedy na té grafice vidíte všechny elementy, které eh, spolu hrají aby ovlivnili pracovní trh. A tyhle ty modely nám právě pomáhají pochopit, jak eh, tyhle ty změny, jak k ním dochází. Abych ilustroval eh, potenciál zelené investice do eh, ekonomiky, tady tohle to jsou návrhy USA do svých, na, na své klimatické cíle. Tady je vlastně předpoklad ehm, dvou miliard ehm, dolarů ročně do energetické účinnosti a to by potom eh, vedlo k vytvoření 4,2 milionů pracovních příležitostí do roku 2030. Takže tolik tedy z mé strany a eh, další informace můžete nalézt na těchto webových stránkách. Děkuji. Děkuji. A teď předám slovo panu Steve Bainbridgeovi expertovi vlastně výzkumu a politických analýz DEFOP. Máte slovo? Thank you very much for your... Děkuji eh, za vaše pozvání, děkuji, že mohu dnes pohovořit. Chtěl jsem přejít k bodu, který Eh, jsem velmi mm, argumentován před mnoha eh, oblastech. Mm, zelená ekonomika mm, a ostatní nejsou zcela kompatibilní. Je to argument, s kterým jsme se často setkali eh, v minulé době a je založen na tom, že lidé zdůrazňují, že hlavním důvodem, proč Evropská unie v současné době není schopna dostat svým zeleným cílům 2020, je proto, že ekonomika se zpomaluje po finanční krizi z roku 2008. Eh, zpomalení ekonomiky a pomalé využívání energie, ale také to znamená, že se zmenšuje eh, počet pracovních příležitostí. A tento pohled způsobuje, že zelené cíle jsou zranitelnější, protože kromě eh, k cílům spojených s bojem proti klimatickým změnám, strategie EU 2020 navrhuje cíl zaměstnanosti, se, zaměstnanosti 75% pro populace mezi 20 až 64 do roku 2020. A Eh, nám se nepodaří dosáhnout těchto cílů. Eh, současnými, eh, současnou politikou a prognozami s tím, že míra zaměstnanosti bude 70%, mm, abychom nemůžeme dosáhnout zaměstnanosti 75%, museli bychom vytvořit 14 milionů nových pracovních příležitostí za příští 4 roky. A mnozí lidé si myslí, že toto je velmi nepravděpodobné. Ovšem, jak um, už um, balíček um, zaměstnanosti z roku 2012 eh, ukázal, přechod k zelenější ekonomice skýtá nové možnosti, nový potenciál vytváření pracovních příležitostí. Studie, kterou vypracovala Mezinárodní organizace práce o nízkouhlíkové ekonomice, nezjistil nějaký konflikt mezi vysokou mírou zaměstnanosti a emisemi skleníkových plynů a uh, menším využíváním energie. Například větrná energie Unie, tady je prognoza, že se vytvoří zhruba 340 tisíc pracovních příležitostí do roku 2020 a e, solární termické e, účinnější vybavování budov. To jsou dvě další oblasti, e, kde existuje projekt vytvořit další pracovní příležitosti do roku 2020. Ovšem, přestože zelená ekonomika a vysoká zaměstnanosti mohou být kompatibilní, jedním z důvodem, proč se nahlíží na to jako na konflikt, eh, spočívá v tom, že eh, ti, kteří dělají politiku, s tím stále zacházejí eh, jako se separátními oblastmi. A jsou to mm, otázky mm, politické konvertnosti mezi trhem práce mm, a politikou nového kvalifikace. To všechno jsou věci, které se musí znovu potrhnout. Je důležité podívat se na rozvoj zelené ekonomiky nejenom z pohledu environmentálního, ale také jako na možnost dalších ekonomických strukturálních změn a novou strukturu eh, trhu práce. Strukturální změny, to znamená i zelené strukturální změny, to vytváří pak poptávku po nových kvalifikacích a eh, vede to k tomu, že se snižuje eh, nezaměstnanost. A Eh, informační technologie a revoluce, která se tady odhrává, ta také je a zůstává eh, jedním z aspektů ekonomicky strukturálních změn. Ovšem je důležité, abychom si uvědomili, že zelená revoluce hm, to není jako revoluce v oblasti informačních technologií. Růst a eh, nové technologie, to je všechno hnáno trhem. Podniky podni- investují do hm, IT tak, aby snížili náklady a zlepšili kvalitu a produktivitu. Zelená revoluce, ta je poháněna vládami. Vlády stanovují cíle, vlády regulují standardy a eh, požadují, aby podniky dostály těmto standardům. Ovšem, eh, evropské země v současné době eh, udělali jen omezený přístup v tom, že nedali dohromady environmentální politiku s oblastí vzdělání a politikou trhu práce. To všechno je zapotřebí, aby se rozvíjela dále zelená ekonomika. Jak už tady bylo dnes dopoledne řečeno, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zvlášť v oblasti vědy, technologie, inženýringu, to jsou všechno faktory, které omezují další růst zelené ekonomiky. Ale jsou tu příklady národních strategií, takzvaných zelených kvalifikací. To je omezeno pouze na několik málo členských států, jako je Francie, Rakousko a Velká Británie. Podobně Mm, je tomu tak, že kvalifikace v zelené ekonomice eh, na to se někdy nahlíží jako na něco, co je mimo veškeré ekonomické potřeby, nebo že je to propojeno s konkrétními sektory nebo pracovními příležitostmi. Ale nejsou tady jasné hranice mezi mm, novým mm, zelenými prací a stávajícími pracovními příležitostmi. A proto je zapotřebí zlepšit a uspůsobit stávající kvalifikační programy. Eh, to je stejně tak důležité, jako rozvinout nové eh, kvalifikace. Například tady mluvíme o tom, jak je důležité jsou generické věci, organizace, možnost přizpůsobit se a schopnost rozhodovat. Toto je velice klíčové pro mnoho profesí na různých úrovních, ale tyto kvalifikace jako takové, ty budou mít jen velice malý dopad na přechod k zelené nízkouhlíkové ekonomice. Ovšem, jsou to kvalifikace, které jsou propojeny s environmentální oblastí. To, abychom se posunuli k dalšímu udržitelnému vývoji a proto je zapotřebí podporovat zelenou ekonomiku na všech úrovních, tak aby mohli účinněji pracovat i podniky. Přestože se rozvíjí zelená ekonomika, budou tady vznikat nové typy pracovních příležitostí, ale půjde také o to, aby etablovaná tohle profese přistupovaly k věcem rozdílně. E, například je tady, jsou tady potřeba nových zelených míst, jako v oblasti eh, auditu. Zelená ekonomika ale musí mít etablované profese jako elektrikáře, svářeče a jiné jejichž kvalifikace budou muset být uspůsobeny. Ehm, jsou tady úzce osnovy, je eh, zapotřebí také zapracovat eventuální povědomí do celého vzdělávacího systému a toto bude proveditelnější a účinnější, než když budeme vytvářet nové kvalifikační programy. Ale jsou tady už výzkumy, které ukázaly, že eh, zelené kvalifikace eh, nebyly začleněny do eh, většiny programů, které jsou poskytovány. Hlavním důvodem proto je nedostatek poptávky a malý rozvoj dalších kvalifikací. A e, pak terciální úroveň. Jsou tady různé je engineering, matematika a podobné předměty. To je velice důležité pro zelenou ekonomiku, ale toto e, přestává malý, e, není tak populárně jako dříve. Jsou tu další nedostatky. Nedostatek inženýrů všech možných zaměření. Rozvoj zelené ekonomiky závisí na těchto klíčových profesích. Pak jsou tu jiné typy práce. Na ty se nahlíží jako na neatraktivní například sváření nebo některé práce v stavebnictví. Je obtížné navázat tady, přitáhnout pozornost mladých lidí, protože je na to nahlíženo jako na praktickou špinavou práci, kde se vyplácí jenom velice malé mzdy a kde to nemá velkou perspektivu. Přestože zelená revoluce v oblasti IT je jiná. Genetické kvalifikace no, podobné, je, toto je zapotřebí pro rozvoj zelené ekonomiky. Je to nezbytné, aby to bylo zapracováno do vzdělávacích osnov. A toto je důležitá věc na všech eh, úrovních eh, eh, vzdělávacích a kvalifikačních programů. Role univerzity je klíčová, které rozvíjí environmentální kvalifikace v jednotlivých předmětech, ale i jiných disciplínách. Ekonomika, business management na postgraduální úrovni. Pak odborné vzdělávání, to je důležité, protože mělo oslovit lidi na všech úrovních. A nechceme jenom růst, ale chceme růst eh, zelený eh, s větším environmentálním no, povědomím a větším soustředěním se na zelené eh, pra- pracovní příležitosti. Míra vytváření další pracovní příležitostí v ekonomice, tady potřebujeme integrační vzdělávací politiku, environmentální politiku a politiku na trhu práce, tak abychom dostali závazkům, které jsme si v oblasti zelené ekonomiky stanovili. Děkuji. A teď předávám slovo paní Kristin Omar Pinter, která je manažerkou programovou eh, zodpovědnou za eh, Evropskou observatoř eh, mm, v Eurofonda. Thank you very much. Děkuji. Děkuji eh, kolegům, eh, eh, kolegyni Žin Lembe, děkuji ostatním kolegům za to, že jste mě sem pozvali, abych s vás vámi podělila o některých našich zkušenostech, které jsme udělali na přechodu ke zelené ekonomice. Eurofond mm, je repartitní ehm, organizace se sídlem v Dublinu a v současné době slavíme 14. Ehm, výročí vzniku. Jednou z výhod Sorry. Jednou z výhod, proč je um, dobré pracovat na takové organizaci, je, že akumulujeme poznatky, kterou jsme pozbírali po celé desetiletí. Na začátku 90. let um, eh, tady vznikl víceletý výzkumný eh, projekt zaměřený na ochranu životního prostředí. Mezi hlavní nálezy, eh, kterým se dopracoval těmto výzkum, um, byla práce sociálních partnerů. Tenkrát se ale necítili být zodpovědní za otázky životního prostředí. Bylo tady málo jednostranných akcí a zástupci zaměřených Eh, zaměstnanců se soustředovali na tyto otázky pouze v oblasti bezpečnosti práce, ochrany práce a sociální partneři se občas dali dohromady, aby eh, pracovali na určitých eh, nařízeních. Když jsem v roce 2009 vstoupila této organizace, to bylo uprostřed recese, tak jsme provedli další komparativní studii, která ukázala, že sociální partneři v téměř členských státech aktivně posilují, podporují tuto agendu. Buď jednostranně nebo logistickou prací, nebo pomocí konzultacemi s ostatními aktéry, Ovšem, e, autonomní e, e, záležitosti týkající se kolektivních dohod, to byly věci, které byly zácnějšími. Eh, v mé dnešní prezentaci bych se ráda koncentrovala na tři klíčové body. Za prvé bych chtěla potrhnout důležitost sociálního dialogu pro přechod k zelené ekonomice a pak k tomu poskytnu pár základních čísel. Dále eh, chci říct něco o tom, jak se může sociální dialog stát zelenějším. Dále budu hovořit o důležitosti společného přístupu eh, při ehm, zvládání ehm, ehm, práce v zeleném, eh, na zelené ekonomice. V roce, výzkum z roku 2009 ukázal, že je tady dost velká mezera mezi úrovní eh, účasti sociálních partnerů a mobilizací partnerů v Evropské unii eh, mezi 15 členskými státy a těmi novými. Nové členské státy, tady ten přístup vypadá jinak, je důležité začlenit všechny sociální partnery, což znamená, že budou vznikat adekvátní struktury a že tyto struktury budou používány. Na této mapce vidíte, které země země mají eh, tripartitní struktury, jak vypadají jejich konzultace v oblasti zelených eh, záležitostí. Některé se konkrétně jimi zabývaly. Takovéto tripartitní fóra eh, konzultačně existují v řadě členských států, mezi 15, 12 členských státech. Hmm, tam je to důležité, ta spolupráce mezi průmyslovými odvětvími. Eh, dalším předpokladem pro ehm, důležité začlení eh, jednotlivých aktérů eh, je dobrá, dobrá struktura členství, jak ve podnicích, tak ehm, u jinde. Mm, členství se tady, tady pokleslo v minulých státech. Mm, členství podniků a mm, ehm, organizací zaměstnavatelů, to je někdy, ta míra je někdy velice nízká. V některých členských státech se to týká malých středních podniků hlavně. A to nám také ukazuje, jaká nízká míra pokrytí kolektivní smlouvami. E, šest z um, pracovníků jsou právě pokryti nějakou takovouto kolektivní smlouvou. Je tady pořád ještě veliký rozdíl v tomto mezi členskými státy, mezi 10-20% po balských státech, Maďarsko například, tam je to pokryto hodně, a jako nejvíce v Rakousku a mm, to omezuje možnost sociálních partnerů jednat autonomně, e, ale e, také mm, vám to ukazuje, že je tu rozdílný přístup. Nemáme tady tvrdá čísla, co se týče míry e, reprezentace v některých konkrétních sektorech, ale mm, obdrželi jsme, dostali jsme některé poznatky z respondentů z různých průmyslových odvětví a Tady jsou to hlavně odvětví, která pracují s obnovitelnými stroji. kolektivní vyjednávání mm, v mm, eh, průmyslu mm, eh, elektrárenském. Eh, tady vidíme, že se to týká mnoha zaměstnanců, to je důsledek mnoha faktorů. Jednak je tady větší zastoupení a pak i přítomnost různých jiných mechanismů. Ovšem, jednotlivé tržní segmenty, které nejsou pokryty kolektivní smlouvami, jsou obecně malé a jsou to hlavně malé střední podniky, které eh, pracují s obnovitelnými eh, zdroji a které mají většinou více kvalifikovanější zaměstnance. Často to bývají individualizované pracovní smlouvy, smlouvy, zjistili jsme, že sociální dialog, který se týká energetické politiky, který existuje v členských státech, ne vždycky se odehrává v konkrétních úřadech, ale spíše eh, to probíhá ad hoc. A energetická politika ta často bývá diskutována s odbory a s organizacemi zaměstnavatelskými a také s veřejností. Jsou to takové rozsáhlé konzultace mnohdy, ale e, zdá se, že jenom v několika málo eh, zemích, několika málo zemích tady máme významnější eh, dialog, ale měli bychom také, eh, vidíme, že studie nám ukázala, že se to soustředí hlavně na energetickou politiku a méně ale na dopady na míru zaměstnanosti a podmínky práce nebo kvalitu práce. A teď Eh, velmi stručně mluvíme o kvalitě práce eh, v Eurofondu. Hlavně tady mluvíme o následujících čtyřech eh, dimenzích. Hlavně je to další rozvoj kvalifikace, slučitelnost práce a soukromého života, zdraví a další možnosti kariérní. Náš výzkum nám ukázal, že tyto čtyři dimenze ty mají různý dopad na dané procesy. Vždycky to záleží na konkrétních sektorech. Například větší dopady na mm, mm, další kvalifikace aplikace můžeme očekávat v stavebním průmyslu. Velký dopad to můžeme očekávat také v chemickém průmyslu, ale e, celkově experti vycházejí z toho, že také dimenze týkající se kvalifikací bude velice důležitá. E, vlády zůstávají nadále klíčovými aktéry Eh, jak eh, urychlit přechod zelené ekonomice a mohou také dále eh, posilovat sociální dialog na různých úrovních. Na úrovni EU se odehrává sociální dialog s fondem ISF, ale také jsou to národní vlády, které mohou zajistit to, že konzultace sociálních aktérů se odehrávají v sestávajících fórech, nejenom co se týče obecné politiky, ale zvláště se to týká dopadu na podmínky a pracovní, pracovní podmínky. Národní vlády mohou eh, začít s dialogem v jednotlivých sektorech, ale také mohou zajistit to, že nově vznikající sektory nebo společnosti budou také zastoupeny, například tím, že se budou rozšiřovat kolektivní smlouvy nebo že se budou stanovovat právní nové standardy týkající se lepších pracovních podmínek. Vlády mohou také na pomoci k tomu, aby se eh, zlepšily pracovní podmínky, aby se zabezpečila práce, eh, mohou zavést horizontální eh, požadavky do zelené investice, mohou podpořit zelené produkty a mohou uspůsobit vzdělávací a kvalifikační politiku těmto změnám v zelené ekonomice. Jsou tu různé organizace a sociální partneři, kteří by měli skoordinovat kroky s aktéry na, na místních úrovních a měli by je motivovat k tomu, aby rychleji přecházeli k zelené ekonomice i na úrovni regionální a podnikové. A poslední e, slide. E, přechod k zelenějším aktivitám bude úspěšný pouze, když kvalita pracovních příležitostí a pracovních podmínek a mest bude zajištěna. Sociální partneři jsou klíčem k tomu, aby se zajistila kvalita pracovních příležitostí a dobré pracovní podmínky a vlády jsou klíčovými aktéry pro to, aby podpořili sociální partnery, naslouchali jim, aby je provázeli v přechodu k dobrým a kvalitním pracovním pracovním příležitostem. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Nyní pan Daniel Kloke, který vede um, malé střední podniky a podnikatelství v rámci Business Europe. Mikrofon není zapnutý. Thank you very much. Uh, Děkuji vám za vaše pozvání hovořit a poukázat eh, na to, jak podnikatelská sféra vnímá tuto iniciativu zelených pracovních míst. Je to něco, co musí eh, samozřejmě společně eh, řešit všichni. A já čas od času zdůrazním některé aspekty vážící se zejména k malým a středním podnikům. Dnešní téma je široké. Hovoříme nejenom o zelených pracovních místech, která vznikají v úzkém sektoru takzvaných ekologických odvětví, ale v souladu s definicí UNEP hovoříme o mnoha různých pozicích v zemědělství, výrobě, stavebnictví, údržbě a službách. které přispívají k zachování kvality životního prostředí. Zejména hovoříme o místech, které pomáhají snižovat eh, spotřebu materiálu a přispívají k dekarbonizaci ekonomiky. Já bych chtěl velmi jednoduše naznačit akční agendu, kterou Business Europe vnímá jako užitečnou pro vznik takových míst. Podle našeho názoru tato akční agenda by měla mít dvě hlavní složky. První složka jsou takzvané předběžné předpoklady. Za druhé praktická opatření, která pomáhají při rozvoji nízkouhlíkových řešení a maximalizaci pracovních míst v této oblasti. Tak nejprve ty předběžné eh, podmínky demarkační opatření mezi zelenými průmysly a zbytkem průmyslu, ta není možno, to takovou linii není možno načrtnout vzhledem k vzájemné provázanosti všech, mož, všech sektorů a jejich uh, ekonomické uh, spoluzávislosti. Ale předběžnou podmínkou mít taková místa v Evropě, je mít silný, silnou průmyslovou základnu v Evropě. Čili první předběžnou podmínkou na našem seznamu je lepší mainstreaming průmyslové konkurenceschopnosti v rámci celkové eh, agendy. Politik. A to by mělo být prostřednictvím vytvoření jakési cestovní průmyslové mapy, která zatím eh, jak si chybí v programu na rok 2015 komise. Tam by byly takové kroky jako pomoci firmám přebírat klíčové technologie, které radikálně e, změní technologii produkce. A Eh, potřebujeme zajistit, aby energetické náklady pro průmysl byly ehm, dostupné a aby mohly malé a střední podniky se zapojit do hodnotových řetězců za svými hranicemi. Vzhledem k tomu, že existují globální trhy a environmentální technologie, které se rozvíjejí stále více, skrze globální hodnotový řetězec. Druhou předběžnou podmínkou je dokončení vnitřního trhu služeb, což eh, souvisí se zelenými řešeními. A za třetí zlepšení podnikatelského klimatu v Evropě. Stále máme ještě investice, které jsou na úrovni o 20% nižší než před eh, krizí. A teď praktická opatření, druhá část akční agendy. Business Euro připisuje velký význam následujícím. Za prvé, definice a implementace národních eh, eh, regionálních strategií na rozvoj dovedností eh, se silným důrazem na sociální partnery. Je důležité, aby vzdělávání a školení bylo lépe sladěno s potřebami trhu práce, aby to zahrnovalo i přizpůsobování se novým technologiím a produkčním procesům eh, a prostředkům poskytování služeb. Strategie rozvoje dovedností jsou obzvlášť důležité pro malé podniky, které nemusí si být vědomy některých významných eh, trendů v dovednostech, kterým dochází. Navrhujeme na evropské úrovně pokračovat a zesilovat stávající iniciativy, jako jsou sektorové dovednostní rady a aliance a klasifikace ESCO. Za třetí, měli bychom účinně využívat evropské finance pro vzdělávání a školení zejména um, systém takzvaného dvojího učňovského školení, dále zelené udělování zakázek a za páté podporování malých a středních podniků prostřednictvím iniciativ, jako je zelený akční plán pro um, malé a střední firmy. A nyní některé politické přístupy, s nimiž Business Europe není úplně spokojen. Za prvé přesun z eh, danění práce k danění environmentálního charakteru. Business Europe je otevřen na diskuzi dobrých nástrojů na ochranu životního prostředí, které splňují řadu základních principů. Ale myšlenka úplného přesunu od danění práce k danění eh, environmentálních dopadů to by mohlo a že by to mohlo mít jak se dvojí přínos, to je kontroverzní. Výzkum ukazuje, že takovéto dvojí přínosy, dvojí dividendy nevzniknou, hleda, že budeme mít dané velmi specifické předpoklady ohledně fungování celé ekonomiky a daňové struktury. Takže koncentuální názor je, že environmentální daně by měly sloužit pouze k nápravě environmentálních problémů. Další problém s přístupem dvojí dividendy je, že by to mohlo ohrozit eh, ten cíl obnovy průmyslové konkurenceschopnosti Evropy. Je to ještě jedna všemetná záležitost, kde musíme být velmi opatrní. A to je rozvoj eh, umělých eh, politik založených na cílech. Je těžké hovořit o cílech abstraktně, ale v řadě různých oblastí, jako je například účinnost zdrojů, existuje určité pokušení přistupovat k velmi jednoduchým eh, číselným cílům. Cíle produktivity, cíle množství recyklovaných materiálů a podobně. Regulační přístupy založené na takovýchto závazných cílech by mohlo zásadním způsobem ohrozit inovace, a mohlo by to vést k méně udržitelným alternativám. Takže zvažování takových cílů by, eh, do toho bychom se neměli pouštět, než dosáhneme širokého konsenzu o přesných metodikách a ukazatelích na měření eh, těch zlepšení eh, účinnosti využívání zdrojů. V tomto kontextu stojí za to potrhnout některé význačné výsledky, jich jsme dosáhli na národní a evropské úrovni při využívání některých indikativních cílů, třeba v oblasti obnovitelných energií. A tímto vám velmi děkuji za pozornost. Děkuji vám. A nyní dostane slovo Sarah King, eh, poradkyní eh, etoku. Prosím. Děkuji vám. Dobré ráno. Děkuji za pozvání, za možnost účastnit se této výměny názoru ohledně toho, co musí být pro nás klíčový aspekt evropské strategie zaměstnanosti. Členství JETOKu zahrnuje 90 národních odborových organizací z 39 zemí, zastupující miliony pracujících napříč Evropou. Jsme uznáváni jako evropský sociální partner na eh, průřezové úrovni. Navzdory známkám určitého pomalého oživování a klesající nezaměstnanosti, stojí za to nezapomínat, že 24 eh, milionů eh, mužů a žen je stále bez zaměstnanosti v Evropě, takže sociální krize je stále ještě realitou a řešit ji musí být naším hlavním prioritou. Eh, Etok vítá zprávu Jean Lamberts a sdělení komise. Obojí reflektuje to, co chápeme potom ozeleňováním ekonomiky. Integrovaný přístup k sociálním a environmentálním politikám je jediným, jedinou cestou k dosažení spravedlivých, dobře placených důstojných míst. Máli se to stát však realitou, jak již řekli další kolegové, potřebujeme jasnou soudržnost politik a obnovený politický závazek na nejvyšších politických úrovních, to rozhodně nelze zanedbávat. Eh, a ta, ten ekologický přístup musí být eh, součástí eh, toho hlavního proudu, musí být mainstreamovan. A proto jsme trochu zklamáni, že v integrovaných pokynech se méně upřednostňuje nutnost podporovat udržitelné, udržitelná pracovní, pracovní místa oproti pokynům z roku 2010. Zmizl odkaz na podporu tvorby pracovních míst v zelených sektorech, což, bylo, což tam ještě by v roce 2010 bylo, a odkaz na ucelený průmyslový politický přístup, jak eh, tady říkal také kolega z Business Europe. Ucelenost politik znamená, že také environmentální priority musí být lépe zohledňovány při, eh, v, v, v rámci ekonomické a hospodářské zprávy. Tady chci zdůraznit také důsledních eh, podmínek v rámci transformace, v rámci toho přechodu. Eh, to, by, to musí být rovněž implementováno i u nás v Evropě. Jediným rozumným způsobem kombinace těch eh, cílů ochrany životního prostředí a evropský sociální model je prostřednictvím spravedlivého přechodu, což zahrnuje i následující prvky. Aktivní vzdělávání, školení a celoživotní příležitosti příprava stávajících i budoucích um, pracujících na transformaci. Vytvoření stabilních pracovních příležitostí a důstojných podmínek, efektivní sociální dialog, vyjednávání a účast eh, pracovníků a dále eh, řešení negativních dopadů na některé kategorie pracujících a sociální skupiny ráda vidím, že tento návrh zprávy přebírá všechny tyto aspekty, ale přesto jsou tu tři um, body, na kterými se chci více pozastavit z odborového hlediska. Ekonomický model, nutno zaměřit se na kvalitní místa a otázka daňového eh, posunu. Za prvé celá ekonomika se musí změnit směrem k udržitelnějším, méně znečišťující, méně na konzumu založeném modelu. Tato výzva je eh, široká, rozsáhlá, my jsme si toho vědomi. Jasné politické cíle jsou eh, nezbytné k nastartování nutné změny. Investice jsou klíčové. Etokval volá po investicích eh, jak veřejného, tak soukromého charakteru, jako naše odpověď na politiku úsporných škrtů. Vítáme zaměření komise tímto směrem, ale obáváme se, že záměry komise nedosahují úrovní investic eh, nutných eh, k udržitelné tvorbě pracovních míst v Evropě. My voláme eh, roční investice 2% evropského HDP po dobu několika let. Jak jsme slyšeli, přechod k zelené ekonomice představuje značný potenciál pro vytváření pracovních míst zvýšení energetické a zdrojové účinnosti a zefektivnění výrobních procesů může vytvářet nová pracovní místa a transformovat a stávající. V průběhu krize pokračovala tvorba pracovních míst v environmentálních sektorech, ale není zaručené, že tyto vytvořené pracovní příležitosti budou kvalitní. Potřebujeme lepší sběr údajů, abychom chápali, jaká místa vlastně vznikají a lepší vyhodnocování kvality těchto míst. Prostřednictvím našich členů víme, že až příliš často pracovní místa, která vznikají, jsou prekárního charakteru, jsou nízko placena. Například eh, kovo eh, odbory z IG Metal říkají, že platy jsou eh, nyní často v nových místech o 900 eur nižší než v sektorech pokrytých kolektivních vyjednávání. Adaptace také e, znamená přeškolování pracujících. E, rizika zdraví a bezpečnosti při práci rovněž musí být e, jasně přebírána. Někdy existují jasné zdravotní a jiné rizikové problémy, v důsledku třeba některých zelených procesů, jako je eh, recyklace nebo údržba větrných eh, elektráren. Eh, přechod tedy musí být spravedlivý, je stejně jako biznesí roby, my máme určité obavy. Diskuse se nesmí omezovat na debatu o, o danění práce versus danění environmentálních dopadů. Potřebujeme ucelenou debatu, která se bude stahovat ke všem aspektům, včetně danění kapitálu a korporátních příjmů, ehm, korporace eh, eh, daně z přidané ehm, hodnoty a boj s obcházení ehm, daňové povinnosti. Zelené daně jsou často regresivní svou povahou, takže potřebujeme například i sociální tarify na energii a vodu. A musíme být bdělí, aby systémy sociálního zabezpečení nebyly nepřímo podkopávány nebo ohrožovány směrem eh, k systému financování sociální bezpečnosti ze zelených příjmů. Jestliže cílem environmentálních daní je změnit chování těch znečišťovatelů, tak by mělo eh, docházet k postupnému snižování těchto příjmů. A i když je to dlouhodobý cíl, musíme to vzít v potaz. A konečně nemohu než schválit eh, připomínky Eurofundu, pokud jde o význam sociálního dialogu, účasti pracujících a kolektivního vyjednávání. Pracující mají důležitou roli, kterou mohou sehrát při ozeleňování a měli by mít také možnost anticipovat změny, které se na ně, eh, které se jejich směrem blíží. Měli bychom hledat hledat inovativní řešení, která sladují ekonomické a sociální potřeby eh, firem i pracujících a silná aktivní účast sociálních partnerů našeho chůrovních je naprosto nezbytným klíčem k úspěchu. Děkuji vám za pozornost. Thank you for five... Děkuji za těchto pět eh, velmi zajímavých úvodů do tématu. A já nyní dám hned slovo stínovým zpravodajům, kteří jsou přítomni. Nejprve za ETP paní Kluna. Děkuji, děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji jednak Jean Lambert za práci, kterou odvedla. Zpráva je velmi zajímavá, věnuje se celé řadě aspektů, o kterých jsme zde už dnes hovořili obrovsky důležité je tady snížit nebo odstranit jakousi fragmentaci, kterou zažíváme v Evropě v jejím přístupu k ozelenění ekonomiky. Hodně jsme slyšeli o potřebě rozvíjet relevantní dovednosti v této oblasti. Tady je velký potenciál v oblasti zelené ekonomiky Vyslechli jsme si hodně také ze strany stavebnictví, jak uplatňovat různá opatření eh, energetické úspornosti, využívání obnovitelných zdrojů energie a podobně. Máme obrovské množství oblastí, kde se to dá využít, ale je to prostě fragmentováno, roztříštěno, takže potřebujeme nějaký ucelený přístup. Eh, také eh, eh, řada lidí tady hovořila o tom, že je potřeba eh, překlenout jakési rozdíly mezi stávajícími dovednostmi a těmi dovednostmi, které budeme potřebovat. Pak máme SEO, klasifikační systém, který by právě mohl um, identifikovat, kde takovéto rozdíly existují, kde je potřeba investovat do uh, školení, do vzdělávání. Ale stále nás to vlastně vrací k těm rozdílům mezi potřebami e, pracovního trhu, e, průmyslu a mezi dovednost, tmy, které mají eh, zejména mladí lidé, eh, také lidé, kteří přišli o pracovní místo. Takže je potřeba zajistit, aby to, eh, co se lidé naučí, ty dovednosti, které si vybudují, se také mohly uplatnit v praxi. Komisi jde hodně o to, abychom překonali jakési bariéry, abychom opravdu využili obrovský potenciál, který existuje třeba v oblasti malých a středních podniků. Je potřeba je také zapojit do celého procesu, protože oni by určitě mohli přispět významně k uplatňování obnovitelných zdrojů energie, k energetické úspornosti, takže tady jde o identifikání toho, co ještě můžeme udělat více v téhleté oblasti a ze všech těch příspěvků, které jsme si vyslechli, si odnáším eh, poznatek, že tady existuje celá řada dalších aspektů. Takže eh, my budeme spolupracovat s paní Lambert a s dalšími stínovými zpravodaji, abychom rozvinuli ten, tuto cenou zprávu. Děkuji. Jan Keller, prosím. Ta zpráva, děkuji za slovo, ta zpráva se <clears throat> nesporně zabývá vysoce aktuální problematikou. Já na ní velice oceňuji důraz kladený na budování příslušných dovedností, důraz na to, aby byly vytvářeny důstojné pracovní podmínky, snahu o komplexní přístup a o koordinaci politik, které zatím působí často dojmem izolovaných iniciativ. Domnívám se na druhé straně, že větší pozornost by do budoucna měla být věnována trendům, které stojí proti úsilí o ekologizaci ekonomiky. Některé z těch trendů jsou ve zprávě uvedeny. Týká se to například kontraproduktivních dotací do těch oblastí, které podporují znečišťování a další ekologická rizika. Ovšem má-li být přechod k zelené nebo aspoň trošku nazelenalé ekonomice účinný, bude třeba, domnívám se, identifikovat i další faktory tohoto typu. Já uvedu na matkově několik. Za prvé, zlepšení ekologické situace v Evropě bylo z určité části dosaženo přesunem řady znečišťujících činností do mimoevropských zemí. To ovšem nezaměstnanost v Evropě zvýšilo. Je třeba se zabývat otázkou, jak dosáhnout toho, aby pro firmy bylo ekonomicky výhodnější ekologizovat výrobu přímo v zemích Evropské unie, než ji přenést do zemí s lacinější pracovní silou a se slabou ekologickou legislativou. Za druhé, je mnohdy ekonomicky výhodné vyrábět výrobky s co nejkratší životností. Tady máme další problém, jak motivovat výrobce, aby vyráběli výrobky, které vydrží delší dobu jak provést, jinými slovy, renesanci opravárenství. Vím, že Evropská komise se touto otázkou zajímá, ale možná by to chtělo více ji provázat právě s otázkou zelených pracovních míst. Za třetí, důležitým prvkem ekologizace ekonomiky je větší relativní soběstačnost lokalit a regionů. Samozřejmě žádná středověká autarkie, relativně větší soběstačnost. Je třeba snižovat závislost na tocích zboží, které je dováženo z velké dálky. A tady je další problém, jak s touto tendenci smířit podporu pro obchodní smlouvy, které usilují o bezbariérový obchodní styk mezi celými kontinenty. O jedné z takových smluv budeme mluvit za čtvrt hodiny. Za čtvrté, jak zajistit vznik plnohodnotných pracovních míst, jestliže víme, že zelená pracovní místa vznikají například v cestovním ruchu, při nakládání s odpady, ve stavebnictví, v zemědělství. To jsou většinou sektory s nízkými mzdami. Naopak vysoce znečišťující odvětví, těžký průmysl, chemie, automobilový průmysl vykazují relativně vysoké příjmy. Takže tady máme problém, nakolik ovlivní tvorba zelených pracovních míst kupní sílu obyvatelstva. E, poslední bod, co se týče návrhu přechodu od zdanění pracovní síly ke zdanění škodlivých dopadů na životní prostředí. Už o tom byla ve dvou případech řeč. Je pravda, že lidská práce je kvůli zdanění příliš drahá, to vede k jejímu nahrazování stroji a technologiemi. Drasticky to proběhlo v zemědělství, Pokles ceny práce by měl zvrátit tento trend, ale je otázka, zda jsme připraveni například na přechod k zemědělství, které by bylo náročnější na lidskou práci. Já se obávám, že takový vývoj by byl brán jako krok zpět k agrární společnosti. Přitom nejvíce nezaměstnaných je ve velkých městech a je nepředstavitelný jejich návrat na venkov. Nemluvě o tom, že by výrazně poklesla produktivita práce, jejíž vzrůst je považován za jeden z hlavních cílů ekonomiky. O dalších problémech toho přenosu zdanění mezi práci a škodlivé aktivity mluvila velice dobře před chvílí Sarah King. Takže kdybych to zhrnul, moje poznámky jsou sice poměrně kritické, ale plně podporují konstatování, které <clears throat> je obsaženo v předložené zprávě a sice, konstatování, že je nutno sladit iniciativy k ozelenění ekonomiky a propojit různé politiky k dosažení tohoto cíle. A jako celek si myslím, že předložená zpráva je dobrým krokem v tomto směru. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. Nyní Ula Turanes, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, jednak já bych ráda poděkovala všem eh, našim hostům, kteří se s námi podělili o všechny své zajímavé poznatky. To určitě pro nás bylo všechny dobré. Také děkuji paní zpravodajce za velmi dobrou a eh, komplexní zprávu. Toto je zpráva tedy výboru EMPO, výboru pro zaměstnanost a proto si vážím toho, že zpravodajka se zaměřuje v celé zprávě na oblast vytváření pracovních příležitostí. Pravda, že eh, ambiciozní evropská strategie pro ozelení ekonomiky je velmi důležitá pro boj s nezaměstnaností. A také souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že eh, musíme vyřešit eh, tu nepropojenost mezi dovednostmi v zelené ekonomice. To tedy zejména je nasměrováno potom na zvyšování dovedností v oblasti malých a středních podniků. Některé země, stejně tak jako má země Dánsko, se zaměřili právě na tuto oblast vytváření zelených pracovních příležitostí jako na svou prioritu. My máme několik programů v této oblasti a já bych byla ráda, kdybychom v té zprávě měli eh, ještě větší důraz na výměnu eh, postupů těch, eh, té nejlepší praxe mezi členskými státy. Například, jak tedy to propojit. Co členské státy udělali pro různé programy v na pracovním trhu, tak aby, podpoři, aby, aby vyřešili tu nerovnováhu mezi těmi dovednostmi, které existují a které by existovat měly kladu se své zprávě několik otázek, které eh, by byly eh, obrovsky důležité právě pro usnadnění výměny těch nejlepších postupů mezi zeměmi. Takže já v tomto smyslu poskytnu několik pozměňovacích návrhů. Eh, byl by, byla bych také ráda, kdyby ta, mm, to stanovisko se ještě více zaměřilo na naše očekávání od Evropského fondu pro strategické investice, pro ozelení ekonomiky a vytvoření pracovních míst. To tedy platí i v oblasti energetické unie. Eh, možná taky předložím pár pozměňovacích návrhů eh, k podpoření zeleného růstu a eh, podpoření konkurenceschopnosti v Evropské unii. Takže bych řekla, že ta zpráva je velmi dobrým výchozím bodem a těším se na další práci. Děkuji mnohokrát. Děkuji nyní Ulrike Trebesius, EKR, prosím. Herzlich bei der Berichterstatterin. Děkuji mnohokrát, eh, děkuji také zpravodajce za zprávu, také děkuji všem hostům za jejich zajímavá stanoviska. Eh, určitě je důležité ozelenit eh, ekonomiku, protože na, naše spotřeba zdrojů je obrovská Komise také zdůrazňuje eh, rostoucí eh, ceny surovin. Takže eh, je potřeba, abychom právě v reakci na to předložili nějaké konkrétní, nějaká konkrétní řešení. Například cena ropy od roku 2012 se snížila na polovinu, ovšem třeba cena mědi se také snížila. E, cena plynu je v tuto chvíli taky asi na 50% nej, své nej, nejvyšší ceny, kterou v, v minulosti měla. Takže jak vidíte, ty propočty komise, co se, co se týkají tedy <laughs> těch cen i e, spotřeby, nemůžeme takhle jednoduše využít a bohužel opravdové hospodářství nemůže se vyvíjet jenom na základě nějakých um, předpokladů a propočtů. Decentralizované eh, decentralizovaní účastníci trhu ví, s jakými riziky se potýkají, kde jsou problémy. A proto je eh, environmentální politika a daňová politika v národní, eh, národní zodpovědnost a musí zůstat na národní úrovni, nikoli eh, by se neměla vydávat přes hranice. Eh, průmyslová odvětví jako chemie nebo porcelánový průmysl byly tady zmíněny jako průmysl, který může způsobovat znečištění životního prostředí. Eh, jako další příklad byl taky eh, zmíněn automobilový průmysl, ale eh, i tady došlo k velkým pochybením ehm, ceny energetiky takhle těch změn jsou asi kolem tisíce miliard euro. V některých oblastech Německa například produkce bioplynu vede k mm, sníženému pěstování biopotravin. Eh, eh, naše moře jsou znečišťována takzvanými offshore parky a podobně. Ehm, zástupce ILO hovořil také například o stavebnickém průmyslu, kde eh, vlastně hovořil o tom, že tam došlo k vytvoření k nějakých pracovních příležitostí, ale ono tam zase také došlo k eh, jiným problémům se zaměstnaností, takže kdo vytváří více pracovních příležitostí než ničí a kdo je opravdu ekologický, eh, to je eh, opravdu otázka. To není jednoduché, ale já to v zásadě tomu neodporuju ozeleně, ekonomiky, zejména tedy v relevantních oblastech, jako jsou například přírodní vědy nebo další vzdělávání. Tam určitě můžeme eh, zvyšovat ty dovednosti Určitě není nic špatného také na eh, podpoře eh, výměny nejlepších postupů, ale ve všech jiných oblastech odkazuji na subsidiaritu, protože tohle to všechno se dá dělat lépe na místní, eh, regionální úrovni nebo národní úrovni. Tam přeci všichni nejlépe ví, co je smysluplné v daném regionu. Evropa trpí přehnanou regulací, takže prosím vás, ehm, ne, nevytváříme tady nějaké ještě vzdušné zámky celoevropské. Děkuji. Děkuji. Je zde zástupce GUE? Je, takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a také děkuji všem řečníkům a zpravodajce za eh, její eh, práci na této velmi užitečné zprávě eh, potřeba přejít na nízkouhlíkovou ekonomiku, to se pojí s nejrůznějšími problémy, ale také příležitostmi v oblasti vytváření pracovních příležitostí. Eh, rozhodně nemůžeme odkládat kroky v oblasti klimatických změn. Naopak, pokud to uděláme dobře, můžeme i přispět ke snížení nezaměstnanosti a vytvoření eh, důstojných pracovních míst. Obzvlášť vítám to, že ve zprávě se žádá komise, aby se zavázala spolu s členskými státy o spravedlivou eh, transformaci kde se nezapomíná také na aktivní pracovníky a odbory. E, ILO žádá také o e, zavázání se právě tomuto, této spravedlivé transformaci. Odbory bojují za to, aby tenhle ten závazek spravedlivé transformaci byl i v závěrech klimatického samitu v Paříži tento rok. A já věřím, že pokud e, komise se k tomuto zaváže, to pomůže zajistit, že tenhle ten závazek potom bude eh, odsouhlasen i v Paříži. Eh, participace eh, pracovníků a zvyšování dovedností v oblasti, jako je právě stavebnictví, zemědělství, tak abychom zajistili, že změny v těchto odvětvích nepovedou k masové nezaměstnanosti. Také je to transformace, která poskytne vzdělávání a dovednosti celé nové generaci pracovníků, tak aby eh, získali důstojná pracovní místa v inovativních eh, zelených eh, pracích. Také vím, že odbory musí hrát důležitou roli, musí být aktivní právě v té oblasti transformace pracovišť. Britská zpráva TEC v této zprávě upozorňuje na specifické případové studie, kdy Unie eh, dokázaly přivést přidanou hodnotu ve spolupráci se zaměstnavateli. Ale pokud nebudeme mít legální povinnosti zaměstnavatelů, aby spolupracovali se zástupci eh, zaměstnanců, to bude blokovat toto partnerství zejména za, eh, pracovníci z tradičních průmyslů, eh, to budou, ti budou ti, eh, na které bude mít tenhle, tato leta transformace největší dopad. Takže je prostě mm, potřeba, aby tady existovala jakási právní povinnost. Nemůže to být jenom takový, mm, taková možnost, která někoho napadne posléze. Takže průmyslová transformace, kterou potřebujeme k bezuhlíkové ekonomice, vyžaduje více než nějaký business as usual, více než nějaké eh, tržní signály. Potřebujeme jasné, vynutitelné cíle a investice do obnovitelných zdrojů, do celého toho odvětví eh, obnovitelných zdrojů. Záleží také samozřejmě na tom, jak ambiciozní budou naše cíle pro oblast obnovitelných zdrojů energie. Takže já se každopádně těším na spolupráci s zpravodajkou. Thank you. Uh... Děkuji. A posledním stínovým zpravodajkou je Agia eh, z FTT. Grazie, presidente. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji s tím stínové zpravodajkyni Jean Lambert. Myslím si, že se jedná o velice důležité informace, které poskytla. Děkuji také za eh, názor eh, všech řečníků z dnešního dopoledne. Chtěla bych nejprve ehm, analyzovat ehm, jednotlivé údaje. Eh, v, tomto roce Eh, to vedlo k obrovské mm, nehybnosti na trhu práce, ale v této situaci existuje pouze jeden sektor, který eh, udržel zaměstnanost a dokonce ji zvýšil, a sice zelená ekonomika. Údaje máme ve zprávě. I Evropská agentura pro životní prostředí eh, o 11 Ehm, ehm, mluví o eh, zvýšení eh, služeb a zelených ehm, produktů. Je tady řečeno, že to značně bylo navýšeno, takže je jasné, že eh, zelená ekonomika může vytvořit nové pracovní příležitosti a pracovní příležitosti neníčí. Ale revize předpisů o odpadech, ta dělá dojem, že 180 tisíc pracovních příležitostí mělo být vytvořeno. Proč? Byli jsme trošku překvapeni, že jsme tuto informaci, že tato informace byla ze zprávy vyškrtnuta. Tento návrh revize odpadové směrnice, myslíme si, že by to mělo být navrženo, nemělo by to být vyškrtnuto. Naopak komise by to měla dále sledovat, protože jinak Eh, chci říci, že tato eh, směrnice může vytvořit pracovní eh, místa. Pak tady byla otázka školení a získávání nových dovedností na trhu práce. Samozřejmě, že eh, musíme eh, přijít s novým přístupem, mluvíme o nových eh, pracovních místech, ale učební osnovy, které by toto všechno vzali v dotaz, v potaz, jsou důležité. A jsou tu určití pracovníci, kteří se musí přeškolit, a to z, protože z mnoha důvodů přišli o svou původní práci. Ehm, podniky musí restrukturovat a zaměstnanci, kteří pro tyto firmy pracují, se musí získat nové dovednosti. Jinak budou, se dostanou do rizika, že se stanou nezaměstnanými. Takže tyto nové dovednosti by měly být eh, k dispozici a měly by být organizovány kurzy, jak tyto dovednosti získat. Měly by být dlouhodobě koncipovány a co nejúčinnější. Jeden z návrhů by mohl být tento. Eh, eh, rozpracovat databanku o nových možnostech dalšího vzdělávání, také by to mohlo obsahovat informace o osvědčených praktikách, protože mm, mm, máme-li takovou síť informační mezi jednotlivými centry, pak mm, bychom mohli pracovat daleko účinněji. Mobilita. To je také důležitý faktor. Co se nás týče, tak eh, mobilita je způsob, jak eh, zajistit eh, to, že se budou rozšiřovat osvědčené příklady a praxe. A tam, kde to bude možné, se bude poskytovat informace, bude dále předávána tato informace. Ráda bych také podtrhla význam investic Ehm, eh, do zelené ekonomiky, ale tato ekonomika musí být hodně přístupná. Ehm, musí být spojena s menší byrokracií, s menším papírováním a ehm, musíme bedlivě nebo patrně přistupovat k otázce kontrol. Kontroly toho, jak jsou prostředky eh, využívány, zvláště v některých zemích je způsob používání těchto finančních prostředků nesprávný v plánu, který Juncker navrhuje, nevidím žádnou zmínku o těchto prostředcích, které by měly do zeleného zaměstnávání. Takže to by mohlo být také součástí návrhu. Měli bychom se taky pokusit na pomoci malým a středním podnikům a Eh, podnikům, které eh, pracují z environmentálního hlediska, eh, příznivě, protože to je takový začarovaný kruh. můžeme přicházet se spoustu nádherných nápadů, ale pokud nejsou, mm, neodpovídají mm, realitě, pak to není správný přístup. Pak je to ještě další věc. Tržní nástroje. Ty mohou fungovat pouze tehdy, když ehm, jsou tady závazné opatření pro podniky ETS, například ehm, Trh není účinným ehm, ehm, nástrojem pro motivování inovativních ehm, investic. Musíme zdanit, musíme jít směrem inventování taxaci, tedy zdanění a nezdanění eh, práce. Tak je tady eh, spousta věcí, na které lidi dnes zapomínají. Zapřešnitel platí a musím říci, že ten platit opravdu musí. Ale mm, eh, na základě toho, eh, my jsme tady velice otevření, rádi bychom spolupracovali se zpravodaji, abychom přišli s těmi správnými myšlenkami, návrhy a doufejme, že to povede k eh, dokumentu, který povede k lepší zelené ekonomice. Děkuji a stínový zpravodajové, pan Matan, ten požádal o slovo. <coughs> Merci, madame le président. Děkuji vám. Paní předsedkyně, řeknu to stručně. Domníváme se, že ve vztahu k zprávu, kterou jsme viděli dnes ráno, to znamená o kruhové ekonomice, je to dobrá myšlenka, dobrý krok, na rozdíl od zprávy, kterou jsme viděli těsně předtím o zvyšování ceny předfinancování z 1% na 30% pro ty, pro ty mladé, tak v tomto případě je to konkrétní. Když se podíváme na, na eh, odhledneme od toho čistě ekologického aspektu, tak je to skutečné pravděpodobné vytváření nových těžko delokalizovatelných míst. To znamená, jsou to trvalá místa, udržitelná místa. Ale pozor, příliš mnoho e, regulace e, eh, po, v oblasti fiskální může eh, vést k určitým neregulárnostem. Kvalita a odměňování těchto pracovních míst je důležitá. A e, také byl jsem velice citlivý vůči tomu e, e, limitu těch růz, některých takzvaných zelených zaměstnání, které v konečném důsledku e, mohou být i znečišťující. Thank you and... A teď na pár minut má slovo paní Lambert. Bude-li chtít um, se Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji všem řečníkům dnešního dopoledne za velice cené příspěvky. Určitě budu v kontaktu s mnohými z nich a vrátím se k některým těmto eh, aspektům eh, a to bude důležité, hlavně, abychom mohli eh, toto všechno na tom stavět. Chci poděkovat za to, co bylo řečeno o eh, o tom o zajistit to, aby to, co děláme, bude práce solidní. Musíme dát dohromady, jak tady bylo řečeno, nejrůznější agendy, sociální agendy, agendu trhu práce, právní agendu životního, ochrany životního prostředí. Toto všechno je velice eh, důležité a tento výbor eh, se zasazoval eh, za tento stupeň koherentnosti i s jinými politickými oblastmi, takže mm, tady bychom to chtěli propojit, protože hlavní věc je koherentnější politika Eh, která by šla v podobném směru. Myslím si, že některé z mm, věcí byly řečeny, co se týče subsidiarity. Mm, mm, my tady mluvíme o nejrůznějších sektorech a různých regionech, různých místech, na které to má nejrůznější dopad v určitých fázích o přechodu. Ale chtěla bych podtrhnout potřebu celkového eh, přístupu, protože v současné době a myslím, že to jsme tady zaslechli mnoha řečníků, e, je něco takový jako patchwork. Některé členské státy dělají hodně, jiné zase velice málo. Některé sektory odvádí dobrou práci, jiné ne, méně. Takže se chceme pokusit dostat ty věci do takového koherentnějšího směru a bylo také řečeno, že tady máme něco, e, co sobě nese e, prvek určitého řízení ze strany vlád, než že bychom to přenechávali tržním silám. Protože naším cílem je Eh, něco, co bude mít eh, globální eh, dopady, tak jak tady mnozí dnes řekli v souvislosti s klimatickými změnami, v konferenci o klimatických změnách a otázkami, které jsou s tímto spojené. Ráda bych se ještě chtěla vrátit některým bodům, které byly řečeny o výměně osvědčených praxí, jak k tomu přistupovat strukturovanějším přístupem. To myslím také bude na nejvýš důležité tady a užitečné, protože eh, eh, součas, součástí, eh, protože mnohdy je tady pocit, že se dají věci udělat mm, lépe, některé sektory by mohly využít těch lepší příkladů. A pak řada poslanců a řečníků mluvila o tom, že by to měl být zacínělejší směr pro investiční prostředky a peníze, které máme k dispozici v Evropské unii. A myslím si, že to je něco, eh, co bychom měli hodně zúrazňovat za tento výbor. Tedy využití příležitostí, které tady máme, eh, tak, abychom se posunuli ve směru, eh, který je obsažen ve strategii EU 2020. A já myslím, že eh, v, hodně se tady slyšeli, že je to trošku um, ohroženo, um, tento uh, cíl, um, že bychom mohli ztratit očí tento cíl. Takže vítám um, příspěvky různých kolegů, které um, učinili k této zprávě a myslím si, že uh, je tu ještě, eh, je tu ještě spousta věcí, na kterých se můžeme dohodnout a eh, začlenit a budu se velice těšit na spolupráci se stínovými zpravodaji mm, a mm, myslím, že budeme v kontaktu i s odborníky, kteří dnes hovořili. Eh, slyšeli jsme velmi cené informace od nich. Děkuji. Děkuji všem za ehm, příspěvky, zvláště srdečně děkuji našim řečníkům. Eh, z ILO, eh, Eurofoundu, Business Europe a ETUC. A těším se na příště. Budeme pokračovat v bodu 10 našeho pořadu jednání a sice se vracíme eh, k diskusi o TTIPu. Výměna názorů k 158 osmi pozměňovacím návrhům, které byly předloženy k stanovisku paní Harkin o e, zprávě. E, a začneme. E, paní Harkin, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve jsem chtěla poděkovat kolegům za všechny pozměňovací e, e, návrhy. 158 to je dobré číslo. Strengthen. A doufám, že to posílí toto stanovisko. Není to příliš, aby to bylo úplně nezvladatelné. Takže děkuji. Je to důležité stanovisko, protože, jak víme, od Lisabonské smlouvy Evropský parlament má mnohem eh, větší kontrolní roli v této eh, otázce obchodních dohod. A to nejenom eh, pokud jde o konečné ano nebo ne, ale při utváření celkové debaty Eh, utváření eh, těch eh, výsledků a jsem ráda, že parlament sehrává tak proaktivní roli. Myslím si, že je to důležitou součástí toho. Já zmíním stručně několik otázek a pak počkám na připomínky kolegu. Některé z nich zahrnují hodnocení dopadu, která byla provedena komisí a dalšími. Hmm. Různé modely nám dávají různé výsledky na základě různých eh, předběžných předpokladů. A i komise hovoří o rozdílu až plus minus milion pracovních eh, míst eh, v EU a Spojených státech, takže obchod není jaksi koncem samým o sobě, ale musí vést eh, k více lepším pracovním příležitostem a já doufám, že dospějeme k vhodnému kompromisu. Tu však pár výjimek, třeba návrhy, které eh, chtějí, abychom pozastavili jednání, abychom opustili ten model založený na mm, exportním růstu. To nevím, jak by bylo realizovatelné. Eh, pokud jde o dislokaci a pracovních míst, to souvisí s dalším bodem, najít, najít určité způsoby zmírnění potenciálních negativních dopadů typu. Jsou to některá dobrá doporučení o využití eh, kohezních fondů, globalizačního fondu a dalších. Já doufám, že se dohodneme na některých dobrých kompromisech. Je tu celá řada mm, pozměňovacích eh, návrhů o udržitelných pracovních místech a růstu, jak TTIP může mít eh, hmatatelný výsledek na vytváření těchto pracovních míst, dále jak udržet místa. To je také důležité. A pak je tu několik návrhů o posílení sociální ochrany, zvýšení platu, zejména minimálního platu a tak dál. Eh, uvidíme, můžeme zrevalit některé obecné návrhy tady, myslím si, že specifika minimálních um, platů, která jsou problematické, problematická na celoevropské úrovni, ta budou asi těžko zapracovatelná. Dále vynutitelné globální obchodní standardy, to navrhlo mnoho kolegů a já bych ráda od některých kolegů, kteří předložili tyto návrhy, aby vypracovali trošku podrobněji, jak bychom toho mohli dosáhnout. Nějaké mechanismy bychom měli použít. Musíme použít nějaké nové mechanismy. Máme třeba vlastní eh, obchodní standardy, ale jak by to fungovalo globálně? Pak je tady otázka závazných závazků o pracovním právu našich kolegů zelených. Prosím, můžete nějakým způsobem rozpracovat, jak by to fungovalo? Potřebujeme nějakou novou šablonu takových standardů, nebo jak by to mohl být eh, základ, od čeho se odpíchnout. Dále umluvy Mezinárodní organizace práce, různé niance v těchto pozměňovacích návrzích. Někteří hovoří o ratifikaci, vymáhání těchto umluv ehm, ze strany Spojených států, že by je Spojené státy měly ratifikovat, ale kladu tuto otázku. Pokud aspoň v některých oblastech evropská legislativa je stejně dobrá. Byl, stačilo by to? Nebo pokud mají záměr eh, připravit takovou legislativu? Žádám tady kolegy, jaké jsou jejich ná, návrhy ohledně toho, co bylo dosaženo v, v té uh, dohodě SETA, nebo jak, dál, jak daleko až bychom mohli jít. Já doufám, že budeme mít každopádně pevné silné změní, které bude dosažitelné. Je to otázka řešení sporů, eh, ta ustanovení pracovního charakteru, ehm, dozorčí orgány JELO by měly být zohledněny, když eh, dojde ke sporu ohledně ustanovení v oblasti pracovního práva. Já si myslím, že by tam měla být nějaká podmíněnost. ILO by mě, se měla účastnit této záležitosti. Potřebujeme určitý mechanismus řešení sporu. Nemůže to být jenom ad hoc a nemůže to někdy prostě skončit ve slepé uličce, takže jsem zvědavá, co na to kolegové řeknou. Některé dobré návrhy týkající se boje se sociálním dumpingem, aby TTIP nevedl k oslabení či obcházení či zrušení evropských standardů v pracovních právech, sociálním začlenování, sociální ochraně, Eh, proti diskriminačním přístupům a zdraví a bezpečnosti při práci. Doufám, že dosáhneme mm, určité dohody ve většině těchto pozměňovacích návrhů. Je tu otázka horizontální dimenze. To podpořila řada různých návrhů. Ale eh, pozměňovací návrhy o roli občanské společnosti při eh, a její role při monitorování implementace, abych podpořila tyto návrhy a snad se nám podaří do, dospět k dohodě. Je tu několik návrhů o e, explicitním vynětí veřejných služeb z rozsahu působnosti TTIPu, e, pravidla o veřejných zakázkách a zachování práva legislativy členských států v oblasti veřejných služeb. Když se díváme na širší e, obsah těchto návrhů, tak bychom se mohli dohodnout. Eh, je tu důležitý precedent té dohody SETA. Myslím, že to je paní McIntyre o tom, abychom eh, pokryli také mm, tedy vzdělávání, eh, zdravotní péči a další. Pak je to ještě pár dalších oblastí, kde ne, že by byly problematické pozměňovací návrhy, ale protože jsou z úplně jiné perspektivy tak se můžou, mohou objevit nějaké potíže. Třeba ty pozitivní negativní výčty. Některé podporují návrhy nebo přístupy eh, hybridního charakteru, jiní říkají, že pozitivní výčet je důležitý, jak to říkám i já, jiní eh, podporují negativní výčty. Velmi mě bude zajímat, co si kolegové myslí, jaká, jaké, jaká je jejich logika při podpoře buď pozitivního nebo negativního výčtu. Proč se domnívají, že je to tak absolutně nezbytné? Ráda kolegy vyslechnu. Takže za pozměňovacích návrhů k malým a středním podnikům, myslím, že tam se shodneme, a některé dobré návrhy ke korporátní sociální zodpovědnosti. A je tu jeden nebo dva návrhy k mm, daňovém, u daňovým únikům, nevím, jestli jsou přípustné. Možná, že k tomu se mohou vyjádřit předsedové, jak by bylo možné zapracovat nebo ne je to důležitá záležitost. A nevím, jestli to můžeme zapracovat do tohoto stanoviska. Další oblast, kde panují různé návrhy, je otázka ISDS. Máme názory, které se liší od těch, kteří říkají úplné vyloučení, až po těch, kteří mají trošku jiný přístup, možná, že využití národních soudů, ehm, mechanismy řešení sporů mezi státy jak řekl předseda Juncker, některé eh, státy, které mají plně funkční právní systémy, nepotřebují SDS. To vidíme například ve Spojených státech. Ehm, senátorka Elizabeth Warren a další se účastnili této debaty a říkali, že musíme změnit ten systém. Na osobní úrovni myslím, že jeden, eh, jeden z problémů, které vnímám, se mohou objevit, je, když se řekne, musíme udělat změny ale někdy tyto změny, o kterých pomyslí paní komisařka, jsou malé kroky. Já si myslím, že my potřebujeme přijmout některé větší kroky. Protože ať už eh, tlačíme jakoukoliv změnu, musí to být změna, která je součástí typu. Ne něco, co se na to naváže jako záplata dodatečně. Pokud máme mít ambiciozní dohodu a stanovení globálních standardů, pak to musí být také součástí té dohody. A konečně Některé navrhy k tomu, aby se z té typu stala živoucí dohoda, aby se zajistili, zajistilo, že eh, pracovní a sociální standardy nebudou brány jako netarifní bariéry a dále eh, doložky týkající se regulační spolupráce a pak eh, ta možnost, jak jsem se zmínila, aby vlády měly možnost přijímat sociálně a ekologicky zodpovědné politiky veřejných zakázek. Eh, těším se na hledání širšího koncenzu v eh, řadě těchto oblastí. Takže tolik eh, přehled těch 158 návrhů a návrh, na mé názory, alespoň na některé z nich, těším se na příspěvky dalších kolegů k debatě. Thank you. Now... Děkuji. Nyní stínový zpravodajové. Prosím o maximální stručnost, protože nám nezbývá mnoho času pan Šustr za SAD. No, děkuji, paní předsedkyně. Nechci ani zase všechno opakovat rozsáhle. Vidím, že tady je celá řada pozměňovacích návrhů a mnohé nám skýtají šanci, že se dopracujeme ke koncenzu. Přičemž eh, tu existují různé body, kde ten koncens nebude úplně stoprocentní. Ale eh, chtěl bych za sebe říct, co jsou pro nás nejdůležitější body, které Eh, víceméně jdou do jednoho směru. Eh, musíme udělat takové posouzení dopadu, na tom se musíme dohodnout a zároveň mluvit o mechanismech, eh, jak zabránit a skorigovat případné negativní dopady. Tady taková opatření pro uspůsobení té situaci, tam musíme podpořit. A mm, trošku obtížnější to bude určitě otázky pracovně právních standardů. Pro nás je velice důležité aby tady byla pozitivní eh, eh, reference k eh, pracovním normám IDO. Nevím, jestli v USA jsou, je to závazek takových podepsat takovou umluvu, to je jedna věc, ale druhá věc je, že musí být dodržen obsah a v tomto kontextu musíme mít mechanismy pro urovnání sporu. Protože není možné abychom měli dvě kapitoly o trvalé udržitelném vývoji a mm, abychom se na tomto dohodli, ale na konci žádná strana nebude mít možnost něco eh, prosadit. V této oblasti, myslím, musíme pokročit dále. Eh, veřejné, veřejně prospěšné služby, to o tom se taky mluvilo, eh, je nezbytné, aby eh, služby veřejného zájmu, které z mého pohledu musí být sáhle ještě definovány, aby tyto služby byly vyňaty z typu. a to mluví také pro přístup k pozitivnímu seznamu a ne negativnímu seznamu. Ten podstatný rozdíl není v tom, jak budeme znázorňovat současný stav věci. To negativním seznamem můžete udělat stejně tak jako s pozitivním, ale jde hlavně o to, abych abychom definovali budoucí eh, služby. A konečně, i o tom se mluvilo, paní Harkin to zmínila, otázka ISDS. I zde podle mě je jasné toto. Samozřejmě chceme ochranu investic, eh, to je zcela jasné, a chceme mít mechanizmy pro urovnávání sporů. Ovšem eh, odmítáme eh, soukromé takovéto arbitrážní mechanizmy a k tomu ještě přistupují další alternativy, které bychom měli formulovat tak aby to nebylo na soukromé úrovni. A v každém případě se to týká hlavně ISTS, takže tady existuje taková široká paleta eh, možností i pozměňovacích návrhů a bude asi eh, ta situace obtížná, ale myslím si, že Hlavně pro nás eh, důležité jsou klasické, smír, ty smírčí soudní mechanizmy, ty bychom nechtěli mít. Ehm, těším se na to, že budeme diskuzi, která povede ke koncenzu, protože tady existuje řada možností, jak něco prosadit, ehm, ehm, tak mm, ale je možné, že některé věci budou pak předloženy jako kontroverzní body hlasování. Děkuji. Děkuji. Romana Tomš z EPP. Děkuji. Děkuji Ráda bych poděkovala zpravodajkyně paní Harkin za dobře vedenou práci. Je to dobrá výchozí pozice pro další rozhovory. Tak, jak eh, říká sama, existují oblasti, na které se musíme blíže podívat. Ale na tuto spolupráci se každopádně těším a jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří dojít k dobrým kompromisům. Ale na začátku bych chtěla e, zmínit některá klíčová témata, která e, naše frakce považuje za důležitá. Za prvé bych chtěla zdůraznit, že přestože tato dohoda i zpráva už to obsahují, tak chci říct, že malé a střední podniky jsou pro nás eh, hlavně důležité, mají ústřední význam. To musí být zvláště zdůrazněno. Jsou to podniky naší budoucnosti, vytvářejí spoustu pracovních míst a eh, je tu řada takových podniků a mm, eh, musíme zvolit tento horizontální přístup abychom malým a středním podnikům mohli i dále přisuzovat větší význam. Dále musí být učiněna opatření, která podpoří dobrovolnou zodpovědnost podniku a která je mm, posunou do popředí pozornosti. Hlavně se to týká tady malých středních podniků, které musí být hlavně motivovány k tomu, aby tato pravidla dodržovaly a nesmí být nuceny. Všichni eh, se jistě dohodneme na tom, že tato dohoda nemůže ve stanování nižších standardů eh, v eh, legislativě pracovně právní. Jsme proto, aby eh, byly dodržovány základní úmluvy Mezinárodní organizace práce. Co se týče negativního či pozitivního seznamu, tak naše frakce podporuje myšlenku negativního, číslo negativního seznamu, ale jsme ochotní k tomu ještě dále přispět zpět um, a um, konečně bych uh, ráda zmínila ještě jednu oblast, která se nám zdá být důležitá, a sice přístup uh, expertů k trhu práce na obou stranách. Proto podporujeme to, abychom tady učinili více. Eh, eh, eh, vízová politika by měla být zjednodušena, která pak povede k lepší mobilitě těch, kteří nabíjejí práci na obou stranách. Myslím si, že toto by bylo užitečné pro obě strany. A pak tady určitě najdeme řešení. Paní Harkin, jak jsem řekla, už se těším na další spolupráci a jsem přesvědčena o tom, že toto je dobrý návrh, který ještě musíme společně rozpracovat a doufám, že se nám podaří docílit kompromisu. Děkuji vám. Děkuji, paní McIntyre, prosím, máte slovo. Děkuji. Nejprve bych ráda poděkovala Marin Harkin za její práci na tomto tématu. Jsou zde určité výzvy, kterým se musíme věnovat, ale také jsou zde oblasti, kde bude bez problémů možné nalézt kompromisy. Já si myslím, že je potřeba eh, ta eh, vyjednávání nasměrovat tak, abychom dosáhli situace, kdy můžeme jas, do, vytvářet eh, pracovní příležitosti pro vysoce kvalifikované lidi, pracovníky. Tohle to je důležité, ty, ty vysoce kvalifikované pracovníky, na to se zaměřuji. Pak je tam ta výhrada k takzvaná Utilities Reservation. Tady se zase hovoří o situaci eh, určitého zaškatulkování eh, služeb v oblasti veřejného zdraví. Takže tady potom zase způsob cesty ku předu. Malé a střední podniky, já si vážím toho, že máme odstavec, který se konkrétně věnuje malým a středním podnikům. Tady je to vlastně poprvé, kdy máme takovouto dohodu o volném obchodě, která má přímo kapitolu pro malé eh, podniky mám z toho radost, že dokonce máme v tomto smyslu i pozměňovací návrhy, tak abychom jasně uznali nevyvážený dopad, který různé tarify a bariéry mají právě na malé a střední podniky. Protože právě malé a střední podniky vytvářejí největší počet pracovních příležitostí. U nás máme třeba svaz, který eh, zastupuje malé a střední podniky ve Velké Británii a ti vítají eh, tuhletu dohodu a právě tuhletu konkrétní kapitolu. Eh, naše malé a střední podniky ze 48% vyváží do USA. Pro ně je tedy USA obrovsky důležitý obchodní partner, takže pokud tahle ta organizace, která zastupuje malé a střední podniky, vidí ta pozitiva, tak to je samozřejmě skvělá příležitost pro malé a střední podniky ať už jsou ve vývozu, dovozu nebo v dodavatelském řetězci, takže jsem ráda, že eh, zpravodajka takhle eh, uznala ten význam pro malé střední podniky a věřím, že tam eh, budeme schopni nalézt kompromis. Co se týče toho negativního versus pozitivního seznamu, tak já si myslím, jak tady bylo, tak EPP i EKR si myslí, že bychom měli mít seznam negativní. Zase pohlížím na tu organizaci SITA, která je jakýmsi mým zdrojem. Tady tedy jde o to, že chceme mít jakýsi živoucí dokument, který se bude vyvíjet, do kterého se budou moci zapracovat budoucí služby a podobně, pokud tedy nebudou konkrétně vyloučeny. Proto tedy možná můžeme chtít negativní seznam to také umožní předpověditelnost, transparentnost pro všechny ty, kteří eh, působí v tomto sektoru. Eh, tolik asi z mé strany a eh, ještě jednou děkuji zpravodajce a těším se na konstruktivní setkání stínových zpravodajů. Nyní Rina Ronja Kary. Zde není, možná jiný zástupce GUE. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji. Já eh, si mm, myslím, že když se hovořilo o eh, žádosti po, po zastavení toho vyjednávání, tam se jasně ukázalo tedy všechny ty starosti, které si lidi dělají s tímto vyjednáváním této dohody. Já jsem navštívila USA minulý týden a jejich obchodní komora řekla, že pro ně eh, tady jde vlastně o konvergenci standardů, takže to si myslím, že k tomu právě dojde, ať už v oblasti životní prostředí nebo služeb. Eh, souhlasím s těmi obavami, které zde zazněly. I komise už uznala, že přijde, eh, přijdeme asi o milion pracovních příležitostí na obou stranách Atlantiku ehm, také potom to samozřejmě může vést ke snížení mest v některých sektorech a to také může odradit určité investory a podobně. Já vítám návrh, že TTIP by se měl zavázat podpoře vyšších pracovních standardů, ale já bych řekla, že určitě by ten TTIP měl být v souladu se všemi ustanoveními eh, Mezinárodní organizace práce, co se týče pracovních podmínek. Eh, eh, vítám připomínky zpravodajky, že snad budeme moci nalézt stanovisko ohledně veřejných služeb pod ochranou a já si myslím, že musíme jasně vyloučit veřejné služby z té typu aby tam nebyly žádné pochyby. Asi největší má obava, jako u většiny ostatních lidí, se týká mechanismu ISDS, určitě to nemůže být součástí té dohody. Eh, už jsme měli příklady francouzské eh, nadnárodní společnosti, která v roce 2013 zažalovala eh, egyptskou vládu za to, že zvedla minimální mzdu. To je skvělý příklad toho, proč tomu nemůžeme nebo například se to samozřejmě také týká um, otázek um, balení cigareto, cigaretových balíčků, co, co se na nich bude moci objevit a podobně. Takže zase na základě toho minulého týdne té návštěvy v USA zástupci občanské společnosti nám eh, tam říkali, že národní eh, soudy z jejich pohledu také jsou naprosto dostatečné pro to, aby řešili eh, tyto věci. Takže bychom je měli využít. Takže Evropu určitě nesmíme zapomínat na e, udržitelnost, protože tady hrozí opravdu, že zvýšíme nerovnosti mezi lidmi díky této dohodě. Nyní má slovo eh, Karima Deli. Děkuji. Děkuji, kolegové. Děkuji, paní Harkin, za vaší práci v roli zpravodajky. Vy nám navrz, vy chcete, abychom eh, vyšli z reality. A my, kolegové, jak chceme, abychom vyšli z reality a to od samého začátku. Ale co to je ta realita? Když nám zítra bude navrženo. Nepochybně víme eh, tedy dohoda o volném obchodu se Spojenými státy, která skutečně vytváří pracovní místa, tak nás bude jen velmi málo v tomto sále, který, kdo by se stavil eh, proti tomu, ale jsou to pochybnosti, paní Harkin. My vyjadřujeme prostřednictvím mnoha pozměňovacích návrhů, a já chci vypíchnout eh, spolu s našimi přáteli zelenými několik vážných problémů. Za, za prvé, musíme být seriózní, pokud jde o postování dopadu. Postování dopadu uh, ze strany komise samotné nám říkají, že milion pracovních míst bude delokalizováno a že hrozí obavy, že typ povede z hlediska nákladu k velkým nákladům přizpůsobování a e, budem, se negativně se podepíše na trhu práce v Evropě. Kromě toho, Kalpado, nezávislý, e, nezávislý hodnocení, nezávislé hodnocení dopadu, které říká, že pro Evropskou unii se ztratí až 600 tisíc pracovních míst. A pro takovou zemi, jako je ta moje Francie, je to 120 tisíc. A tento aspekt musí být zohledněn. Mezinárodní obchod, to jste řekla, to není eh, statek samo sobě, to je spíš e, určitý uh, princip, který má sloužit našim občanům a občankám a nic jiného. A potud, pokud se z toho má stát něco, co bude sloužit jiným záměrům, no tak musíme všechno vzít od začátku, od základu. Takže musíme jednat se, se všemi partnery, kteří podepsali osm umluv eh, Mezinárodní organizace práce, což není případ Spojených států. Takže musíme žádat, aby eh, do konce jednání se s tím něco udělalo. Pod pohruškou přerušení jednání. A Mezinárodní organizace práce musí mít více eh, pravomocí, musíme přihlednout k právům pracujících v Evropě. A eh, je nezbytné připomínat, že rok a půl po začátku jednání, ta všechny eh, dokumenty vyjednávací musí být k dispozici veřejnosti. Jakmile eh, jednání budou uzavřena, musíme k nim mít přístup a není to tak. Zatím se tak nestalo. Je pro nás klíčové, aby veřejné služby byly vyloučeny z rozsahu působnosti jednání. Je důležité, aby práva místních, eh, eh, regionálních, národních eh, orgánů byla zachována, nebyla podrobena rostoucí liberalizaci. Čili při, musí být respektována evropská práva vysílaných pracovníc, podniků v souvislosti s jakýmkoliv pohybem pracovníků. Malé střední podniky musí být chráněny před jakoukoliv uh, uh, neférovou konkurencí ze strany amerických firm. firm. A jestliže bude nějaká regulační spolupráce, která ehm, by měla v rámci typu existovat či vzniknout, tak to musí být jasná eh, výhrada zohledňující rozsah malých a středních podniků v rámci ekonomiky, eh, nikoli v pouze ve prospěch korporací. V návrzích Já skončím. Končím jednou myšlenkou návrhu paní Harkin, nevylučujeme ISDS. Tomu nerozumím, protože i ve výboru INTA zpravodaj vyloučil ISDS. Takže my to říkáme velmi silně, ne, tohle si nepřejeme. Děkuji za vaši skolívavost. Děkuji. Ještě se k TTIPu vrátíme mnohokrát. Ještě tady máme tři řečníky na seznamu. Každý dostane jednu minutu, protože ještě máme celý bod na pořadu jednání. Takže jednu věc považuji za nesprávnou. Když máme tři minuty jako šedou, tak dobře, ale to bychom prostě měli dodržet a neměli bychom to takhle protahovat, protože to je drzost vůči všem ostatním, kteří potom musí se vzdát svého času. Takže to musíme udělat tak, že třeba koordinátoři se k tomu nějak sejdou nebo něco. Prostě buď budeme dodržovat pravidla, nebo se prostě těch, těch pravidel úplně vzdáme. Já si myslím, že tady tohle to je diskriminace ostatních poslanců. Jinak, Marian, já si myslím, že Evropský parlament by měl mít proaktivní roli. Už eh, k nám eh, to dorazilo i do Německa, máme k tomu eh, i články v tomhletom smyslu. Naše standardy bychom neměli snižovat, ty musíme udržet za každou cenu. Tohle je důležitá oblast. Já jsem k tomu navrhl 39. pozměňovací návrh. Eh, Také prosím o to, aby během těch vyjednávání eh, bychom vnímali pozitivně ten pozitivní seznam. Nemůžeme přece hovořit o službách, které máme dnes, když budeme dostávat budoucí služby. Eh, co třeba komunální parlamenty, regionální parlamenty, ty se na nás pořád obracejí a vždycky říkají, co všechno tam chceme mít v veřejných službách, to se tam pořád opakuje. Tohle to prostě musíme brát vážně. 1200 mailů, eh, které teď dostávám, spousta z nich chce osobní odpověď, to nebude vůbec lehké. Poslední připomínka ISDS považuji za důležité abychom neměli soukromé arbitry, musíme mít e, regule, nařízení, e, jasná objektivní pravidla, to je samozřejmě ob, důležité. E, například italské předsednictví rady chtělo mít takhle, takovéhoto nařízení pro ty typ, ale bez e, nějakých arbitrů se samozřejmě neobejdeme, ale ne, nechceme mít privátní e, arbitry, kteří chceme mít jasné regulace, jasné nařízení, které tohle to nastaví. Eh, dvě minuty z toho asi 30 vteřin byl protest, takže vidíte, jak jsem to krásně stihl. Děkuji. Nyní Maria Rena, prosím. Děkuji. Takže předně. Proč bychom měli souhlasit s transatlantickou smlouvou, kdyby nevytvářela pracovní místa? Takže první otázka, kterou se musíme položit vytváří pracovní místa? Jak to řekla naše stíná zpravodajka, opravdu musíme mít skutečná hodnocení dopadů s modely, které jsou koherentní modely, které nám jasně ukazují, jaké jsou modely tvorby pracovních míst. Dále, otázka veřejných služeb. Máme evropský model, který umožňuje veřejným službám bojovat proti nerovnostem, nabízet některá, eh, některé služby, to musíme zachovat. I OECD říká, že veřejné služby jsou motorem rozvoje. Musíme je chránit. Otázka pozitivního, negativního seznamu, to je jedno, jednoduché. Pozitivním seznamem říkáme, máme veřejné služby, které nebudeme liberalizovat. A některé, o, otáz, některé věci mohou být předmětem liberalizace. To je pozitivní seznam. Co by mohlo být předmětem? Negativně všechno se liberalizuje. I do budoucna. Ale my nevíme, co bude v budoucnu a co budeme chtít a nechtít liberalizovat. Tak to budeme mít možnost dále organizovat služby veřejnosti v rámci boje s nerovnostmi. ISDS samozřejmě. Říkáme, že ISDS není motorem pro investice země, které mají nejvíce amerických investic. To je Irsko. Irsko uh, nemá žádný ISDS. Bez ISDS to funguje, funguje to dobře máme do, důkaz toho, že ISDS je něco, co je negativní, my jsme proti ISDS. Uh, Děkuji a poslední řečník je Ion Balas. Jako kolegové, předsedkyně už bylo řečeno hodně. ISDS a odmítnutí a vyloučení eh, veřejných služeb, takže to nebudu opakovat. Řeknu jen následující věc. Kladem si otázku, proč my, výbor pro sociální otázky a zaměstnanost, proč tu je tak dnes tak eh, silné odhodlání některých eh, zemí pracovat na této smlouvě, i když nám studie ukazují, že z hlediska růstu a pracovní příležitosti to není uspokojivé. Je to možná proto, že možná to není ten skutečný důvod, že to není ekonomická záležitost, ale geopolitická záležitost. Takže problém který tu máme, je, jde eh, o, tedy o vyložení reálných důvodů této transatlantické dohody. Um, zase, že faktor růstu a pracovní příležitostí je velmi rozmazaný, když se na to podíváme. Naopak um, studie ukazují, že tu budou ti, kteří to mohou velmi těžce ztratit. Takže je tu něco, čemu bychom měli zabránit. A to, abychom tu nebyli v logice jakési, eh, vol, jakési volného obchodu samotného pro sebe, abychom eh, potom nějakým eh, způsobem nepoškodili regiony, které budou tímto poškozeny a aby to ještě nepřitížilo ehm, a to znamená z tohoto hlediska já si myslím, že by bylo velice žádoucí, aby ty, eh, ta vyhodnocení dopadů, abych bylo více, abychom měli jasnou vizi toho, kdo získá a kdo ztratí, abychom eh, rozhodovali informovaně. Děkuji. Jsem si jistá, že se ještě k typu vrátíme eh, při našich diskusích v následných měsících, ale jsou to stínoví zpravodajové, tady jejich setkání, které se koná ve čtvrtek 26. 9.30 do 11 hodin a do příští týden 30. března 18.30 eh, až 19.30 večer a schválení eh, na výboru 1. dubna. A teď poslední bod za jednání před obravou přestávkou a sice je to, jsou to zásady rovných, rovného zakázení eh, pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. A předávám slovo eh, zpravodajce Vilija Blinkevičeta. Děkuji. Ano, děkuji rovné zacházení ehm, mezi muži a pro muže a ženy a pracovní podmínky na trhu práce. To Všechno není ještě eh, zcela implementováno v členských státech. Téměř ve všech eh, členských státech existuje celá řada problémů a bariér. A směrnice nebyla plně všude implementována. To jsou závěry, které byly předloženy eh, komisí v zprávě a mém stanovisku chci obrátit pozornost právě na tyto problémy. Problémy, před kterými eh, stojí členské státy. Za prvé, eh, dlouhotrvající eh, problémy, které všichni známe, mzdové rozdíly mezi muži a ženami za stejnou práci. A ty mzdové rozdíly jsou problémem, který má mnoho dimenzí a toto si myslím, že členské státy by měly implementovat jasnou, zavést jasnou definici rovného mzdy. V některých členských státech taková definice neexistuje a nebo není dostatečně jasná. Navíc je důležité definovat, co e, znamená práce stejné hodnoty. Neexistuje žádná taková definice na e, úrovni EU, nejsou tady stanovená jasná vyhodnocovací kritéria, která by mm, vedla k možnosti porovnávat eh, různé eh, profese. Jedním způsobem, jak definovat tuto práci za mm, eh, stejné hodnoty, by bylo mm, definovat práce genderově neutrální, měly by tady být jiné vyhodnocovací systémy a tato směrnice neukládá povinnost členským státům vytvořit takovéto systémy a jsou tady různé možnosti, jak k tomu přistoupit v jednotlivých zemích. A proto vyzývám členské státy, aby e, přišli s definicí takovýchto kritérií e, pro vyhodnocení. A také bych chtěla obrátit vaši pozornost na skutečnost, že ženy stále stojí před e, problémem a je velmi těžké dostat se do řídících pozic v oblasti podnikání ve velkých podnicích a proto směrnice o kvotách e, pro ženy by měla být předložena. Myslím si, že by také ochrana že mateřství měla být zvýšena. Měli bychom učinit Um, opatření, jak uh, ochránit ženy před neférovým propuštěním, například v době těhotenství, nebo my bychom ochránili jak muže, tak ženy, kteří nesou um, zodpovědno, uh, zodpovědnost, a, tak aby nebyly neférově propouštění. Také bych chtěla um, vás upozornit na to, že uh, tady máme segregaci profesí v jednotlivých sektorech. Ženy často pracují v sektorech, kde mzdy jsou nižší, je to práce bez jakýchkoliv záruk, práce doma, Ehm, to eh, třeba práce pečovatelek a to je velice těžké, je to práce, která je podceňována a která je velmi špatně placena. A vyzývám členské státy a komisi, aby začlenila všechny sociální partnery, odbory, nevládní organizace do všech procesů, tak aby byla zajištěno rovné zacházení, tak abychom zabránili diskriminaci v práci. Jistě, že existují ehm, eh, limity určité, ale musím eh, kolegům sdělit, eh, že předložím ještě pozměňovací návrhy, které se budou týkat transparentnosti v mzdových strukturách, ehm, důchodům a také k nezbytnosti, budu hovořit o nezbytnosti šíření dalších informací o těchto problémech. Ehm, děkuji. Děkuji. Adam Kosa je... Máte náhradníka, prosím. Z EPP, ne? Tak vy ho hradíte. Ano, děkuji. Paní Rebejo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, jsou tu určité mezery ve zprávě, podle mého názoru, které bychom měli překonat. Nejprve bych chtěla říct, že je nepřijatelné říkat, že některé členské státy neimplementovaly E, směrnici nebo ji nesprávně dodržují. Komise nejprve musí rychle a e, rozhodně jednat, e, co se týče zákonných kontrol. Jinak nebudeme moci, jinak budeme moci zůstat jen pasivní a říkat, že členské státy to prostě nedělají účinným způsobem v boji proti nerovnému zacházení. Za druhé, členské státy podle mého názoru musí Ehm, vytvořit ehm, platformu eh, pro právní podporu, ehm, musíme eh, bojovat proti těmto nerovnému zacházení na pracovišti a muži a ženy musí mít mm, možnost, eh, musí být podpořeni, pokud se stávají oběti diskriminace. A potom ještě něco červenci parlament, eh, myslím, konstatoval následující eh, rychlé přeskoumání směrnice eh, týkající se mateřské dovolené. Jak mají být upraveny otázky mateřské a také otázky otcovské, otcovské dovolené. Myslím, že bychom se eh, tady měli zasazovat za eh, rodičovskou eh, dovolenou mm, mužů, žen. Mělo by to platit pro obě pohlaví, protože pokud to takto neučiníme, pak tedy otec, pokud to nepokryje otce i matku, tak se nám nepodaří správně bojovat proti diskriminaci na, v práci. Děkuji. Děkuji. Marian Harkin za Alde. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, zpravodajce. Myslím, že ehm, to je velmi dobrá základna, eh, na které můžeme dále pracovat. Vy jste nadnesla celou řadu otázek, které jsou, myslím, velice důležité. A Zvláště říkáte, že to tady nejde jenom o mezeru ve mzdách, rozdíl ve mzdách, ale také o sociální začlenění a také otázka důchodů, protože toto je něco, co se netýká jenom životního práce, eh, práce žen, ale také jejich života poté, eh, do období důchodu. Jsem velice potěšena, že žádáte členské státy, aby implementovali eh, doporučení směrnic, doporučení komise a aby posílili princip rovného, rovných platů. A to konkrétně opatření. Mluvíte tady o větší transparentnosti, um, ale také mluvíte o, gen, um, o vyhodnocení prací, které, práce, která bude genderově neutrální. A zase musím říct, že toto je velice důležitá věc. Jistě, že eh, ten ty rozdíly ve mzdách eh, mají mnoho eh, příčin a myslím si, že bychom se jim měli věnovat a proto musíme udělat tyto konkrétní kroky, které ukáží, jak vypadají tyto mezery nebo rozdíly. Musíme spolupracovat s komisí a členskými státy a pokusit se eh, k tomuto přistoupit. Není eh, eh, dobré tu a tam si, mm, si říct, že tyto rozdíly existují. Musíme se najít způsoby, jak to jak je překonat. A ten dokument, který poskytla komise, myslím, skýtá velice dobrou základnu pro to, abychom na tom mohli dále pracovat na tomto stanovisku. Takže ještě jednou bych chtěla poděkovat zpravodajce a jak jsem řekla, nastínila jste celá řadu důležitých bodů. Ehm, přijdu s řadou pozměňovacích návrhů, ale řada z nich eh, se bude zakládat právě na tom, co už jste navrhla. Děkuji. Děkuji. Tedy Ajke za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych také poděkovat na začátku zpravodajce. Je tu celá řada důležitých bodů e, v této oblasti. Myslíme si, že zajištění genderového e, rovného zacházení v práci je jedním z klíčových, e, z klíčových oblastí, jak překonat nerovné zacházení v naší společnosti. Ale myslíme si, že je zapotřebí konkrétních kroků postavit se genderovému nerovnému zacházení velice klíčové, protože chceme zvýšit účast žen na trhu práce a EU by měla být takovým aktérem, e, který bude zase na tomto poli důležitý, protože v minulosti e, tady byl tlak EU na členské státy, který převedl, jsem přinesl celou řadu pozitivních změn a to by mělo být takovou leitmotivem i do budoucna. A komise by měla navrhnout legislativu na různých polích, tak aby se snížila tato mzdové rozdíly mezi muži a ženami, ale tak aby se snížila ekonomická eh, nezávislost žen celkově, měl by se zlepšit přístup žen k trhu práce, zlepšit jejich kariérní možnosti, zlepšit možnosti v rozhodovacích procesech a také roz, měli bychom odstranit diskriminační hmm. praxe. Ženy eh, stále ještě jsou nedostatečně zastoupeny v řídicích pozicích a abychom se mohli proti tomu postavit, Eh, tak by eh, podle příslušné směrnice eh, by měli bychom dále pracovat na tom, protože mm, bychom měli zvýšit právě zastoupení žen v těchto důležitých gremích. A mm, další důležitý bod, mm, boj proti e, sexuálnímu e, útlaku, e, měli bychom účinněji k tomu přistoupit a aby toto bylo možné, tak bychom měli mm, posílit účinnost národních úřadů a postupů v kontextu zavádění směrnic o genderově rovném zacházení. Jedna z otázek, kterou považujeme za naprosto klíčovou, zvláště v dobách krize, eh, je feminizace chudoby. Je to výsledkem různých faktorů, ale k těmto faktorům určitě patří právě mzdové rozdíly, rozdíly v důchodech, které tady byly zmíněny, ale také eh, různé eh, rozložení zodpovědnosti eh, při péči a podobně. A také je tu nedostatečná podpora, nedostatečný systém zdanění v členských státech a myslíme si, že bychom se měli věnovat těmto dopadům na zdanění, na modely sociální zabezpečení a pracovní doby, protože tyto systémy sami o sobě mají často negativní dopad na ženy, ať už je to ve vztahu jejich chudobě, anebo ve vztahu k mm, lepšímu přístupu k mm, trhu práce. Je naprosto proto nezbytné, abychom implementovali antidiskriminační legislativu a mm, proto bychom neměli brát pouze v úvahu ženy ve společnosti, ale měl by to být takový přístup, který půjde přes všechny sektory a podívat se na různé formy diskriminace, a myslím si, že toto stanovisko je velice důležité a že může tyto všechny body pokrýt. Děkuji. Paní Moran Šatě. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsme tu u tématu, který je mi, které mi velmi blízké, vnímám silnou nespravedlnost a porušování eh, listiny základních práv na úkor legality občanů. To je to, co vnímáme na evropské úrovni. Když se podíváme tváří do tváře reality, tak sice na první pohled jsme eh, dosáhli eh, rovnosti, ale to není, eh, to, to se bere tak, jako kdyby všechny, si všechny zaměstnání byly rovné. Eh, ženy představují 63% eh, diplomu, ale co pak se děje v eh, reálném životě? Problém je v tom, že je tu velký nesoulad v kariéře. A komise tady v tomto smyslu se nechová strávničů jsem, když se podíváme na to, co se děje ve veřejném i soukromém sektoru, tak žádná reálná rovnost kariér neexistuje. A tato kariérní nerovnost vysvětluje pak rozdíly na uro- v, okamžiku, v okamžiku důchodu. Tady je rozdíl 39% v okamžiku, kdy se lidé dostanou k důchodovému věku jak řekla paní Harkin, pana Rivero a další kolegové, vidíme, že tady obrovská chudoba žen, která je zakotvená nejenom slabostí eh, platů žen, nerovností kontraktů pracovních, na které jsou najímány, ale protože je to také ta eh, nerovnost kariérního charakteru. To je naprosto nepřijatelné. Doufám, že s námi tlumočníci ještě o pár minut více zůstají. Dám slovo matan Dominik a nakonec eh, zpravodají. Děkuji vám, paní předsedkyně. Rovnost příležitostí, rovnost zacházení muži, muži a ženami, jistě proč ne. Těžké se proti tomu stavět. Ale nehovoříme tady také o rovnosti svobody. To znamená rovnosti, která umožňuje že nám nepracovat. Jistě to víte, ti, kteří eh, pracují na částečný úvazek za 900 eur nebo na nejnižší plat. Myslíte, že to dělají, aby se mohli eh, rozvíjet, rozkvétat, aby byly rovné s ženami? Ne, ale protože jim eh, chybí prostředky na podporu domácnosti. A to je skandal. A já bych rád, abychom nechali, že nám možnost, celou svobodu, eh, pečovat o svoji ehm, domácnost a rodinu. A eh, samozřejmě chceme, eh, to by mělo výhodu, že by to zabezpečilo i naše ulice, lidé by nebyli vystaveni drogám. Kleopatra, Indira Gandhi, paní Merklova nečekali na vaše zprávy. A ještě při, připomínám, um, ženy jsou z Venuše, muži jsou z Marsu, to připomínám. Yes, that Co? to, to jasné. A poslední slovo má paní Děkuji, Kišite. Děkuji za příspěvky stínových zpravodajů. Jsou to dobré návrhy a věřím, že budeme dobře spolupracovat a že se postaráme o to, aby stanovisko bylo obsáhlejší i výboru, výboru FEM. Já bych chtěla poděkovat za názor a myslím si, že názory pana Dominika byly poněkud zvláštní. Nevím, jestli je začleníme do stanoviska, ale určitě respektujeme vše, co bylo řečeno. Děkuji vám všem za vaše eh, poznámky a uvidíme se zase za chvíli, kdy přijdeme osvěžení. Už nebudeme hladovi a pak budeme klást obtížné otázky panu Timmermansovi.